Hello, everyone. We resume our business for today. We start with uh, our first item. Dobrý den, budeme uh, pokračovat. První bod mechanismus civilní ochrany Unie. Spravodajkou pro uh, toto téma, které podléhá spolurozhodování, je paní Gardiny. Dnes tady budeme posuzovat návrh zprávy takže až budete připravena, můžete si vzít eh, slovo a představit nám svou zprávu. Děkuji. Já se omlouvám, ale máme velice nabitý program. Měla jsem schůzku eh, na druhé straně budovy. Takže kolik mám času. Já se budu snažit být stručná, rovnou se do toho pustím, protože návrh komise už je dobře známý. Eh, už proběhla výměna názorů. Myslím, že tam jsme ukázali, že parlament i eh, v souvislosti s tímto návrhem je velice soudržný. A naznačím tedy v rychlosti, jaké jsou eh, hlavní změny v té mé zprávě, pokud jde o návrh. Myslím, že to jsou eh, myšlenky, které se snaží vlastně podpořit a posílit návrh komise, protože my všichni víme silnější mechanismus, který bude schopný eh, spolehlivě reagovat. Takže pokud jde o rescue, víte, že komise navrhla seznam různých eh, Eh, opatření, z bych se mohlo skládat eh, rescue. Já tedy ten seznam eh, vlastně prostředků jsem trochu nahradila seznam mém rizik, na které by ty prostředky potom mohly reagovat na základě případných nedostatků, tak aby to bylo flexibilnější a mohlo to reagovat i na technologický vývoj v tomto odvětví. Co se týče Takže já jsem přesvědčena, eh, protože eh, Samozřejmě některá stanoviska eh, rady už jsme zaslechli a jsou tam některé body, které jsou kritické pro radu jako je tedy eh, kontrola tohoto mechanismu ze strany komise. Já si myslím, že to by byla veliká výhoda toho návrhu v tom smyslu, že to mají být vlastně zdroje, které se budou eh, doplňovat, budou to doplňkové zdroje. Eh, některé země třeba Itálie v tom smyslu, že třeba um, hasiči by mohli se podílet na nějakých akcí a že tady vlastně potom něco bude pod dohledem komise a vlastně bylo třeba zdůraznit, že ten mechanismus rescue bude vlastně doplňkem eh, nad rámec toho, co už existuje v členských státech, tak aby se pomáhalo eh, těm daným zemím a doufám, že toto právě některé členské státy potom uklidní. Je tedy snaha Eh, pomáhat těm konkrétním zemím, které nejsou schopny třeba naléhavě řešit nějaké požáry a vlastně je potom na vládách, aby řekli, že prostě posíláme ty a ty složky do Portugalska nebo do Řecka nebo do Itálie. Pochopitelně Eh, eh, každá země eh, musí potom potom přispovat tak, že nebude se snažit vlastně nechávat ty síly doma, ale bude dávat k dispozici i dalším zemím. Potom tady je otázka spolufinancování 55% na přepravu. A já jsem vlastně u těch prostředků, které nejsou už předem dány, tak jsem tam ještě doplnila, že by se členské státy měly zavázat k tomu, že vytvoří seznam všech těchto možných prostředků, které nejsou už součástí toho prvního půlu, byly přece jenom někde ještě zaregistrovány, protože pro civilní ochranu ze zkušenosti víme, že je třeba vědět rychle, kde můžeme najít něco, co potom můžeme využít, aniž by se ztrácel čas, protože ztráta času znamená ztráta životů, finanční ztráty, ztráty kulturního dědictví a podobně. A je tedy, chtěla, chtěla bych, aby byl vytvořen takovýto rejstřík, který by byl přehled prostředků, které mají zemi, země k dispozici s odpovídajícími řídícími e, strukturami. Další věc, e, spojení vlastně dvou evropských aspektů. E, civilní ochrana a Erasmus. A já bych tedy chtěla, aby existoval Erasmus pro civilní ochranu, který by právě podpořil eh, rozvoj nějakých homogenních eh, standardů, eh, tak abychom zvýšili efektivitu spolupráce mezi státy. Vlastně existuje už určitá výměna zkušeností, spolupráce a já si myslím, že by toto byla možnost, která by to dále podpořila. Další věc. V článku 6 návrhu je bod, který byl vždycky velice kritický, a to je řízení rizik. Víte, že v minulém volebním období jsme v tomto ohledu dospěli ke kompromisu, že by členské státy vlastně vždy poskytovali takový souhrn při hodnocení rizik. To znamená, že ve spolupráci členských států by se vytvořil takový souhrn. Zatím často ta informace není dostatečná, ale je to kritická věc, protože některé státy trochu váhají s hodnocením, se sdílením hodnocení rizik, protože tam mohou být nějaké citlivé informace, ale já si myslím, že pro tyto eh, souhrny by bylo důležité, aby se vytvářely na základě nějakého modelu dohodnutého s komisí, tak, aby to skutečně bylo užitečné a aby také potom ty souhrny byly srovnatelné, eh, souhrny pro jednotlivé členské státy. Pak tady jsou také různé body, kde jsem se snažila posílit eh, věci, na kterých jsme se shodli už v minulém volebním období. Jsou to různé eh, principy, které jsem chtěla zdůraznit, že katastrofy mohou být přírodní anebo způsobené člověkem. Eh, v bodu odůvodnění jsem také zdůraznila, že prevence lesních požárů je důležitá i v rámci celkového závazku na snižování emisí CO2, protože podle některých eh, studií lesní požáry způsobují až 20 emisí CO2. A potom také je tady zdůrazněn princip subsidiarity, tak jako už jsme to také dělali v minulém volebním období. Vždycky eh, jsem se snažila eh, zdůraznit tam, kde to bylo důležité, že je třeba mm, zapojovat lokální a e, regionální e, samozprávy, protože to je samozřejmě důležité pro civilní ochranu. Takže to jsou e, takové hlavní body, Určitě tady bude řada významných příspěvků, protože civilní ochrana je opravdu velice široké téma. Může eh, se to týkat také třeba zvířat, eh, ale uvidíme s kolegy, eh, co pro ně bude důležité. Já jsem otevřena tedy podnětům, ale v loni jsme viděli, jak mohou vypadat ty naléhavé situace, takže bych chtěla, aby ten text nebyl příliš obsáhlý Eh, tak abychom mohli dospět výsledku eh, ve stanovených lhůtách. Děkuji. Eh, Děkuji. Nyní mám seznam před sebou stínových zpravodajů. Někteří z nich zde nejsou, ale to nevadí. Pan Androlakis první. Děkuji. Z Evropajtis Epitropis. Mm, návrh Evropské komise pro posílení mechanismu Ehm, reakce tedy na katastrofy eh, se nyní eh, dostal tedy mm, i do naší agendy. Ehm, je to něco obrovsky důležité, protože eh, to vede k úmrtím evropských občanů. Měli jsme obrovské požáry v Portugalsku, měli jsme povodně v ehm, Německu a tak dále. V budoucnosti se ta situace může i zhoršit, eh, takže je obrovsky důležité, aby se na to eh, vnitrostátní orgány připravily. Návrh zprávy, o němž dnes eh, diskutujeme, tak zaprvé chci poděkovat paní Gardine za práci, kterou odvedla a hm, chci říci, že souhlasím s řadou pozměňovacích návrhů. Myslím si, že článek 12 Tam se tedy hovoří, nebo musí se tam hovořit o hrozbách, eh, pro něž, pro něž budeme používat tento mechanismus. Je tedy potřeba také jasně si stanovit příslušné struktury. Eh, kromě toho, eh, paní Gardiny hovořila o tom programu Erasmus v této oblasti. S tím také souhlasím. Určitě stojí za to vyměňovat si zkušenosti zejména v těch oblastech, kde máme nejvíce problémů. Článek 21, tam si myslím, že by bylo lepší, kdyby se to prodloužilo a v podstatě by se to nějak propojilo i s kofinancováním. Tam by se vlastně daly vůbec eh, ty záchranné možnosti eh, přeskoumat, mm, zda se nedají rozšířit. Eh, Hlavně je ale potřeba zajistit, že ve chvíli krize je k, k dispozici okamžitá e, záchranná akce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Jatemaky. The micro, I think. First, I want to thank the rapporteur for the draft. E, Děkuji zpravodajce za návrh zprávy. Myslím si, že evropská spolupráce v oblasti civilní obravy je zásadně důležitá. Všichni víme, že eh, takovéto eh, události extrémního počasí eh, asi nás očekávají častěji vzhledem k klimatickým změnám, takže to jsou vlny veder, povodně, požáry a tak dále. Bohužel nemůžeme počítat s tím, že by jich bylo méně. Kromě toho musíme počítat s tím, že mm, také naroste počet lidí, kteří se budou snažit přistěhovat do Evropy, protože budou utíkat před klimatickými změnami. Ehm, my tedy nyní eh, v této oblasti civilní obrany eh, se snažíme dohodnout na rámci evropské spolupráce. A ačkoliv tedy souhlasíme s analýzou situace, eh, liší se názory na to, jak postupovat ku předu. Výchozím bodem je zodpovědnost. Slyšela jsem od řady lidí, že hlavní zodpovědnost tedy zůstává na vnitrostátní úrovni. pořádku. Členské státy a jejich orgány jsou tedy nejblíže jejich občanům. Takže tady eh, se uplatňuje princip subsidiarity. Eh, vnitrostátní orgány jsou nejlépe připraveny na to, aby implementovaly plány rizikového řízení. Já ale eh, kriticky přistupuji k transferu takovýchto pravomocí na komisi navrhovaný, navrhovaná evropská záchranná kapacita je zejména um, pochybná, protože já chápám, že některé, chápu, že některé české státy nemají potřebné vybavení nebo jiné kapacity. To je samozřejmě problém. Ale nejlepší odpovědí není transfer pravomocí na um, komisi a e, využívání evropského rozpočtu. Tady se nedostatečně uplatňuje princip subsidiarity. Navíc e, návrh komise nespecifikuje, e, jaké e, vyhodnocení rizik podléhalo tomuto rozhodnutí. Tady v podstatě jde třeba o možnost podělit se o specializované vybavení, které mají pouze některé země. Ale ten všeobecný přístup to už je těžší, abychom podpořili. Já navrhuji následující postup ku předu. Posilme spolupráci mezi vnitrostátními orgány a mm, samozřejmě přirozenými partnery jsou sousední země, které většinou mají stejné e, prostředí e, a většinou tedy e, na ně dolehnou stejné katastrofy. Za druhé, vyvinutí nebo rozvinutí stávajícího mechanismu civilní ochrany, aniž by eh, komise rozhodovala o tom, jak se budou eh, vysílat eh, vnitrostátní kapacity, to, se, to by měly rozhodovat členské státy. Potom bychom měli podpořit členské státy v tom, zejména členské státy, které mají největší slabiny, aby s tím něco udělali. Tady už ani nejde o zasílání vybavení ze zahraničí. Tady jde spíše o vybudování eh, nějaké obezřetnostní kultury předtím, než k té mm, katastrofě vůbec dojde. To byly body z mé strany. Děkuji. Děkuji, paní Ela. Děkuji, paní předsedkyně. Představa posílení mechanismu spolupráce v oblasti civilní ochrany na evropské úrovni je pro nás samozřejmá, když katastrofy zasáhnou přátelé země, které sami nemají dost prostředků v oblasti civilní ochrany. A tím spíše, že v případě epidemie hranice neplatí a spolupráce je klíčové slovo. Zcela sdílím vyjádření předřečnice Samozřejmě systémy civilní ochrany jsou nedílnou součástí národních e, systémů. E, v některých zemích, jako ve Francii, vždy spadají pod ministerstvo vnitra. Takže v případě velkých e, celků, a tím spíše pokud hovoříme o teroristické hrozbě, jde o mechanismus, který spojuje jak jde o četnictvo, policii, spravodajské služby, a samozřejmě také civilní ochranu. Takže je třeba mnohem hlubší spolupráce a je třeba navázat vztahy, které vycházejí z zásady obezřetnosti, abychom měli prostředky, které se dají dát dohromady vždy pod záštitou státu, nikoli komise. Takže by to mohlo být zárodkem jakési obrané síly, ať už jsou ty aspekty technické, jakékoliv. A to my samozřejmě bychom sdílet nemohli. Ano, spolupráci, ale mechanismus pod záštitou komise s tím nemůžeme souhlasit, ale budeme se rádi podílet na přípravě tohoto dokumentu. Děkuji. Pan Kizeke. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také kolegyně Elizabetě Gardine za zprávu. Myslím si, že se shodneme na cíli. Teď jde eh, spíše tedy o implementaci detailů, na eh, níž se asi budeme muset teprve dohodnout. Eh, ten cíl zavést tento mechanismus reakce na katastrofy, s tím nemá nikdo problém, ale jak už se zaznělo, důležitá je otázka dodržení subsidiarity a proporcionality. V tuto chvíli zatím nemáme žádnou právní základnu pro plnou harmonizaci. Já jsem trošku zklamán tím, že komise u takovéhoto důležitého dosy policie nepředloží žádné vyhodnocení dopadů. Eh, já si tedy kladu otázku, proč něco takového nepředložila. To mm, očekávám. Já eh, očekávám i o odpověď, komi, eh, odpověď komise, proč to neudělala. Co se týče pozměňovacích návrhů, tam máme návrh 15, který se týká dokumentační povinnosti. Ano, umíme si představit, eh, že bychom měli takovýto rejstřík, ale eh, pokud eh, uvalíme dokumentační povinnosti na soukromé osoby, to opravdu zachází příliš daleko. To už je přílišná byrokracie, která vlastně ani není mm, praktická. A Kolegové už hovořili o subsidiaritě. Já když se třeba podívám na Německo, když se podívám na eh, technickou eh, službu, eh, která hm, podléhá třeba také hasičům, tady je jasné, že ta operativní kontrola musí zůstat ve vnitro, tedy v, rukou vnitrostátních orgánů. Tady naopak musíme posílit subsidiaritu. Ehm, Naopak naprosto podporuji to, co říká zpravodajka a sice Erasmus pro tyto katastrofy. Tady vlastně zůstává pouze napínavá otázka, kde sebereme peníze z těch eh, stávajících položek v rozpočtu, které jsou pro Erasmus, anebo to najdeme někde jinde. Erasmus je úspěšný model a proto je potřeba, abychom eh, nějak zorganizovali nové peníze. Tak to ještě nás čekají určitě napínavé diskuse s eh, rozpočtovým výborem, protože ti určitě nebudou chtít uvolňovat další peníze. Děkuji. Thank you. Now, Madame Děkuji, nyní paní Cabason. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem od počátku považovala ten návrh komise za velice účelný. Myslím si, že to je mechanismus, který může vytvořit přidanou hodnotu v Evropě nepotřebujeme harmonizovat. Tady podle mě není, nejde o harmonizaci, návrh nejde v tomto duchu a proto princip subsidiarity a e, proporcionality tady nejsou popřeny. Tady jde především o koordinaci a spolupráci v případě katastrof, na které jednotlivé členské státy nestačí. A ten příklad e, máme e, určitě v paměti, když si vzpomeneme na léto loňského roku. Takže tady jde především o tu spolupráci. A Pokud eh, by se tedy vyškrtl nějaký seznam rizik eh, a řešení rizik, já si myslím, že to by bylo naopak matoucí, eh, vyvolalo by to zmatek. A myslím, že je třeba, aby vlastně ten seznam tady byl, aby členské státy měly představu, co je k dispozici. Takže já myslím, že bychom měli začít tak, jak to navrhuje komise, abychom zajistili tuto bezpečnost pro státy a ten mechanismus by neměl padnout, protože je velice potřebný. Já myslím, že ten návrh tedy je dobrý a je tam důležitá hodně také prevence. Myslím, že bychom ještě mohli zlepšit otázku o prevenci musíme dělat mapu rizik, eh, to znamená místa, kde hrozí katastrofy v jednotlivých státech, v jednotlivých regionech na základě údajů, které jsou k dispozici a na základě kapacit, které jsou k dispozici, k dispozici, které je možné využít. Myslím, že ten návrh vznikl částečně také kvůli eh, katastrofám, které se objevují v důsledku klimatických změn v poslední době a myslím, že je snaha právě předcházet dalším obdobným katastrofám. Myslím, že ten mechanismus by se měl rozvíjet nadále. A ještě chci eh, říci, že v návrhu se také zmiňuje fond Solidarity. Myslím, že hlavní je prevence, pracovat na tom, aby katastrofy nenastaly, ale zároveň je třeba vlastně jednat eh, i po katastrofách, když je třeba provádět obnovu těch postižených míst. Je tam zmínka o fondu Solidarity a měli bychom tam dát nějakou výzvu v tom smyslu, aby ten fond byl spravedlivější, protože se vypočítává jeho využití na základě HDP regionu eh, a často se třeba eh, nebere v úvahu relativní bohatství, což poškozuje chudší oblasti které jsou e, méně schopny čelit obdobným katastrofám. Myslím si, že ta linie zpravodajky je dobrá a myslím, že to je velice prospěšný mechanismus pro EU a měli bychom zajistit jeho budoucí fungování. Thank you. Mr. Huitema. Děkuji, pan Hujtema. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji Elizabeth Gardin za skvělou práci. Chtěl bych zdůraznit hned to, co řekl kolega. Myslím, že bychom měli mít dopadovou studii. K tomuto návrhu neproběhlo to a až po návrhu komise eh, Komise tím, se tím zabývala dva týdny a už najednou máme návrh. Chtěl by to víc práce. Za druhé, myslím, že skutečně ten cíl je jasný. Musíme zajistit, jak řekla kolegyně Cabezon Ruiz, aby byla k dispozici přiměřená podpora, když dojde ke katastrofě. Ten cíl je jasný. Ale je to také v první řadě národní odpovědnost. A je tu vždy problém. Rovnováha mezi vlastní odpovědností a solidaritou. A myslím, že ten návrh jde správnou cestou, když vytváříme ten, ten, tu společ, ten společný prostor pro evropskou pomoc a potom nastává i solidarita. Takže je to jasné prohlášení. Měli bychom udělat maximum, opravdu všechno pro to, abychom zabraňovali katastrofám a potom nám mohou jiné státy pomoci. V návrhu Evropské komise je rozdíl mezi bezpečnostními riziky, což jsou přírodní katastrofy, a terorismem je logické, že je to ten, je to ten rozdíl, protože já mám taky pocit, že není jedno, jestli jde o teroristický útok nebo o přírodní katastrofu. V obou případech je to velmi špatné a měli bychom si pomáhat. A potom také debata by měla být pouze o Evropské unii, anebo také o třetích zemích. A já mám silný názor, že bychom se měli snažit o dobrý mechanismus pomoci v rámci Evropské unie. A až potom by měla nastoupit další legislativa. Takže tolik k tomu té společným prostředkům v oblasti evropské civilní ochrany a já mohu bez zbytku podpořit, že potřeba dalších kroků. Problém je, že nový návrh se RESC EU takže je to vlastně takový evropský tým, který bude vyslán do členského státu, aby pomohl a budou k dispozici letadla a doprava. S tím mám problém. Není potřeba žádné dopadové studie a není také žádné vysvětlení, jak by to vypadalo. Například, pokud to RESK EU bude působit v mé zemi, v Nizozemsku, budou nizozemské orgány spolurozhodovat, anebo to je čistě uh, RESK EU, který bude mít veškeré pravomoci na našem území. O tom musíme přemýšlet. Celkem za to více jasnosti, dopadová studie, dopadové hodnocení a větší odpovědnost, lepší prevence než následné řešení. A nyní pan Líze. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji také Elizabetě Gardíny za práci na tomto tématu. Na EPP ještě budeme muset intenzivně diskutovat předtím, než eh, přesně detailně se shodneme na společné pozici. Mám nejprve otázku na komisi. O co tam šlo s tím eh, hodnocením dopadu? Proč jste něco předložili bez hodnocení dopadu? Vždycky, když od komise něco chceme, tak je eh, přísné řízení, musíme eh, dávat eh, pozor, soustředit se. Nedávno jsem taky hovořil s panem Zelmajerem, který je nyní generálním tajemníkem a ten mi říkal, věci jdou jenom prostě, pokud se dopředu udělá ehm, tenhle ten velmi přísný hodnocení, tohleto přísné hodnocení dopadu, říkají to i různí komisaři a podobně, takže nejrůznější osoby na komisi to ale najednou vidí jinak a najednou to jde hrozně rychle. Ti tím druhým směrem. To musíme zastavit. Eh, parlament, eh, parlamentu by si měli mnohem více vážit. My si myslíme, že ten návrh, eh, že te, tahle, ta, tohleto hodnocení prostě potřebujeme, tak je komise musí co nejrychleji předložit. Ehm, to možná osoba, která zde dnes zastupuje komisi, se k tomu možná nemůže úplně vyjádřit, ale určitě předejte na komisi poselství, že takhle to už dál nejde potřebujeme mít nějaký jasně stanovený postup, eh, kterého, který teda každý bude dodržovat. Eh, podporuji celou řadu bodů, které přednesla Elizabeta Gardini, například ten seznam eh, technický, technického vybavení, v tom smyslu, že by to mělo být flexibilnější. Teď je velmi komplikované říci, co přesně potřebujeme, co nepotřebujeme, takže určitě bychom tedy měli rozhodovat prakticky na místě. Eh, ta eh, myšlenka jakési eh, prevence je dobrá. Já osobně nezastávám názor, že, že bychom se úplně mohli spoléhat na to, pokud by něco takového nebylo, pokud bychom tedy neměli jakési rezervy. Nemůžeme lidem říct, podívejte se, vy si za to můžete sami, že jste v ohrožení, protože jste si neudělali žádné rezervy. To není možné, je potřebují pomoc. Potom, kdo kontroluje nasazení Rescue EU, eh, kdo tedy tam na místě, eh, je to někdo tedy eh, z Evropské unie, nebo je to někdo, kdo je přímo zakotvený do těch opatření z místních orgánů. No to je poměrně těžká otázka, já jsem trošku rozpolcený, jak tohle to vyřešit. Ale musím říct tedy jednu věc, buď neuděláme nic, a nebo řekneme, bude to pokračovat tak, jak do posud. To ale není taky žádné pořádné řešení. Protože ty požáry v Portugalsku ukázaly, že ruská pomoc přišla rychleji než pomoc z některých členských států EU. A to je přeci eh, apel na nás, na všechny. Přece dokážeme reagovat lépe a rychleji. Eh, dobrá, vnitrostátní orgány rozhodují o těchto věcech, máme subsidiaritu a tak dále, ale ve finále já nechci, aby došla situace, došlo k situaci, že pomůže Rusko a my ne. Eh, takže se opravdu musíme důkladně zamýšlet nad tím, jak to celé bude vypadat. To tedy, musíme, eh, to tedy znamená, že zvažujeme i rozdílnosti člen, mezi členskými zeměmi a nějakým způsobem to zapracujeme do celku. Děkuji. Děkuji, pan Mandl. Děkuji. Já děkuji eh, kolegyně Gardíny za intenzivní práci na tomto tématu. Opravdu eh, si zaslouží velký díl. Já také eh, dík, souhlasím také s tím, co říkali kolegové Líze, Gisik a kolega z Nizozemska. Mm, přidám ještě dvě věci. Jednak tady máme takový centralistický přístup ze strany komisy, komise. E, to znamená, že ty e, e, jednotky nebo síly, které přichází z té RSKU, tam prostě musíme i nadále dodržovat princip subsidiarity zeměna, pokud tyto složky jsou místní. Subsidiaritu tedy zdůraznila i paní Gardini, za to já jí děkuji, Protože přesně tohle je oblast, kde eh, princip subsidiarity musí eh, platit posíleně. Eh, druhá otázka. U vytvoření rescue mm, Předpokládáme taky mm, jakýsi celoevropský tender pro ty prostředky, které se tam budou používat a teď vlastně máme třeba um, hasiče v eh, Itálii nebo zase nějaké jiné systémy, kde eh, to hodně eh, vychází tedy z dobrovolné práce, z neplacené práce. Eh, a teď vlastně naopak si klademe otázku, nakolik je možné eh, komercializovat takovouto, takovéto složky. Já vlastně na tohle to celé pohlížím poměrně eh, kriticky. Pozitivně vnímám naopak otázku kofinancování pro prostředky, které nepa, nepo, nepochází z toho půlu. A Potom je potřeba taky jasně vyjmenovat rizika a to se vztahuje i na boj proti terorismu tam, ten by měl mít svůj vlastní oddíl. Thank you very much. Uh, someone else? Děkuji ještě někdo. Pan ředitel Lutňa za komisi. Byly na vás dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její práci. Opravdu eh, myslím, že to je velice užitečné a eh, ona také sleduje, co se děje na radě. Já se tedy soustředím na ty komentáře a otázky, které tu zazněly, ale nejprve jedna poznámka. Jednáme na základě subsidiarity ve smyslu článku 196. O tom eh, hovořila řada poslanců. To znamená, my musíme hledat řešení v tomto rámci a tak postupujeme i u tohoto návrhu. Tento návrh v mnoha oblastech mohl zajít dále, ale nezachází dále právě kvůli subsidiaritě. Eh, ať už to je prevence, připravenost nebo reakce. Pokud jde o posouzení dopadu, k tomu bych se chtěl vyjádřit. Nemohu zodpovídat otázky institucionální povahy, ale mohu vám říct, jak ten návrh vznikl proběhlo první celoevropské hodnocení rizik s podílem všech členských států. Definovaly se nedostatky, které existují v jednotlivých státech a to ještě dlouho před poslední sezonou eh, lesních požárů loni v létě. Ukázalo se, že chybí protipožární letadla, přístřežky eh, a obdobné kapacity. Dále jsme měli zprávu účetního dvora, kde se říká, že je možné eh, ten systém zjednodušit. Systém funguje dobře, ale lze je zjednodušit. A pak ještě proběhlo nezávislé externí hodnocení. Potom jsme tedy eh, chtěli připravit nový návrh během příštího roku. A potom proběhly telesní požáry loni v létě a musím říci, že dnes ten pojem léto je dosti široký, protože ty požáry vlastně začaly v dubnu, květnu a trvaly až do listopadu. Normálně, když se řekne léto, tak myslíme eh, červen až září eh, v tomto ohledu. Více než 200 občanů loni zahynulo při živelných katastrofách, z toho je stovka jenom v Portugalsku. A Předseda komise se tedy dotazoval, co děláme. My jsme mu v říjnu řekli, že se snažíme mobilizovat prostředky, a že ale ty prostředky nemůžeme najít a že když už je najdeme, tak je nenajdeme včas. A předseda dospěl k názoru, že ta situace je naléhavá, protože musíme opravdu reagovat rychle, chceme-li zabránit tomu, aby lidé umírali a vznikaly ekonomické škody. Eh, a je tedy třeba urychlit tento návrh. A proto nevzniklo posouzení dopadu, protože se to považovalo za naléhavé. Nicméně, když se na ten návrh podíváte, tak ten návrh se nezaměřuje na komisi, ale na členské státy. Zaměřuje se na to, co mají k dispozici členské státy Eh, a vlastně s pomocí spolufinancování komise by se ty prostředky měly navýšit. Jedná se vlastně o dobrovolné sdílení eh, kapacit, ten takzvaný pool, kde vlastně členské státy dávají své prostředky k dispozici jiným členským státům, nikoli komisi. A my si myslíme, že tedy rozpačovat by měl právě spolufinancovat eh, více využití těchto kapacit a těch, eh, těchto prostředků, protože především chceme podpořit vzájemnou pomoc mezi členskými státy. Plně souhlasíme s tím, že to je primárně odpovědnost členských států. A v tomto smyslu tedy Nejprve je reakce na místní, regionální a národní úrovni, potom bilaterální pomoc mezi členskými státy, potom je to ten takzvaný půl a teprve potom vlastně vstupuje do hry mechanismus rescue. Operativní zkušenosti eh, ukazují, že od vstupu v platnost současných právních předpisů, to bylo v roce 2013, proběhlo zhruba 30 situací, kdy členské státy nebyly schopny reagovat. Nedařilo se najít kapacity na ochranu evropských občanů. A v tom spočívá problém. To nezačalo v loni. Ale loni ty důsledky bohužel byly extrémní. Subsidiarita. My nemáme ani možnosti, ani ambice k tomu, abychom operativně řídili eh, operace civilní ochrany v členských státech. My tady vlastně žádáme nebo hledáme řešení eh, častého problému. Loni v létě pravděpodobně v EU byl dostatek kapacit a prostředků ale protože všichni čelili e, velkým rizikům, tak k tomu sdílení nedošlo. A proto tedy říkáme, pokud e, tedy selžou tyto mechanismy v členských státech, tak je třeba vytvořit vlastně nějaké kapacity na evropské úrovni. Tyto kapacity by neměly být v Bruselu, měly být vlastně předem e, přichystány v členských státech poblíž rizik. A jediná věc, kterou žádáme, je, že když nějaký členský stát podá žádost, tak bychom mohli rozhodnout o použití těchto prostředků. To znamená, jedná se o strategické rozhodnutí. Ale ta, to operativní rozhodování zůstává v členských státech. Dodržujeme subsidiaritu. Komise nejedná z vlastní iniciativy, ale jenom na podnět členských států to, ta operativa a koordinace zůstává na orgánech členských států a komise přijímá strategické rozhodnutí o rozmístění těch prostředků. Takže rozhodně nemáme nějakou ambici, že bychom chtěli řídit ty operace, i kdybychom chtěli, tak bychom nemohli. Pokud jde o Erasmus, to je, myslím, zajímavá myšlenka. My máme výměný program, který je financován z rozpočtu na civilní ochranu, ale ten rozsah je velice omezený a ta výměna prostě probíhá maximálně pár dnů či týdnů a asi by bylo opravdu velice zajímavé, kdybychom mohli toto rozšířit. Závěrem je také třeba mít na paměti, že my jsme vlastně operativní služba, máme vlastně lidi 24 hodin denně, kteří musí rychle rozhodovat. Někdy je velice složité toto rozhodování, když eh, máte složitý právní základ. A dvůr nám řekl, že tady je prostor ke zjednodušení, tak jsme se skutečně snažili zjednodušit i míru spolufinancování. Důvod, proč v návrhu vlastně vylučujeme spolufinancování těch prostředků mimo takzvaný půl, tak to je důvod, který byl částečně zmíněn s pravodajkou, protože my nevíme, jaké prostředky existují, my plně závisíme na členských státech a pokud nedostaneme nějakou nabídku na žádost členského státu, tak nemůžeme vlastně nic dělat. A to není to nejhorší. To nejhorší je, že prostě my nevíme, nebo členský stát neví, kdy dostane odpověď od jiného členského státu prostřednictvím informačního systému mechanismu pro civilní ochranu. No a v takové situaci hledáte jiné řešení. A proto v loni se často stávalo, že třetí země pomáhaly členským státům, protože byly rychlejší. A my chceme tedy zajistit, že budeme vědět, jaké kapacity existují, abychom byli operativní, rychlí. Jakýkoliv návrh, který navyšuje flexibilitu, eh, samozřejmě uvítáme. Ještě jeden poslední komentář, ale velice důležitý. Kromě toho, že se zaměřujeme na členské státy a samozřejmě suverenitu členských států v tom, jestli požádají o pomoc nebo ne, a že tu pomoc tedy dostanou pouze, když oni výslovně požádají a když nad tím budou mít operativní kontrolu, tak zároveň také velice zdůrazňujeme prevenci a připravenost. E, v tom právním textu to tolik obsaženo není protože pracujeme na základě článku 196. Ovšem ve sdělení jsme velice jasně řekli, že se zabýváme možností využít strukturální fondy, eh, aby vlastně tam bylo zahrnuta prevence, zvážení důsledků klimatických změn. Hovoříme o tom s generálním ředitelství klima, regio, agri tak abychom zaručili, že v příští generaci strukturálních fondů eh, bude skutečně podmíněnost, která bude odrazem eh, tohoto závazku věnovat se prevenci a připravenosti. Děkuji. Paní Gardiny má ještě slovo na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji všem kolegům a také komisi. Myslím, že komise odpověděla opravdu vyčerpávajícím způsobem na Eh, ty dotazy a stejně tak i na moji zprávu. Já jsem hluboce přesvědčená, že odvedeme dobrou práci. Eh, tato práce vlastně navazuje na práci z minulého volebního období, kde už právě jsme se také zabývali subsidiaritou. Já už jsem na začátku zdůraznila, že i u tohoto textu jsem eh, tam, kde jsem to považovala za možné, zdůraznila význam regionálních a vnitrostátních orgánů, protože to vždy byla taková eh, červená něť, která se táhla naší prací i v minulém volebním období, když jsme hovořili o civilní ochraně. To znamená, že ten toto by tím nemělo být dotčeno a ten nový tak text skutečně eh, odpovídá eh, tomu, že základním principem je subsidiarita, civilní ochrana, jinak by nemohla dobře fungovat. Civilní ochrana z definice věci prostě souvisí s konkrétním územím, to znamená tím prvním odpovědným eh, za civilní ochranu v mé zemi jsou starostové starostové eh, a myslím, že to je obdobné ve všech evropských státech a odtud se pak jde nahoru, ale pokud eh, to starosta nezvládá, obrátí se na, region, pokud to nestačí, obrátí se na stát, případně na další členské státy, ale museli jsme třeba posílat eh, protipožární letouny i z Maroka, protože my jsme prostě neměli už žádné volné kapacity. Takže myslím, že všechny námitky, váhání, obavy eh, vlastně eh, nejsou problémem, protože ten náš přístup eh, jim nějak neodporuje. Myslím si, že s přispěním všech se nám podaří ještě lépe definovat ty situace tak, aby výklad byl jasný a abychom jasně směřovali k tomu kýženému cíli. Já bych chtěla jenom připomenout jeden údaj z Eurobarometru. Je to skutečně stabilní v posledních letech. 90 evropských občanů skutečně má vztah k té evropské civilní ochraně a mají zájem na tom, aby se rozvíjela, aby v případě, že jejich stát bude v potíži, které nedokáže překonat, aby se jim tedy pomohlo. Já bych si přála, aby tedy chci to zaklepat na dřevo, ale zažili jsme teroristické útoky a teoreticky by mohli. Eh, obdobné útoky nastat a my tedy musíme být připraveni na nejhorší. Samozřejmě si přejeme, aby nic takového nenastalo, ale už eh, v minulém volebním období jsme si o tomto říkali a je jasné, že tady se jedná o nástroje eh, a prostředky, které třeba jsou někdy velice složité, takže je nemůže mít, eh, eh, nemohou mít všechny členské státy a je dobré, aby to bylo možné v Evropě sdílet. A já tedy doufám, že odvedeme dobrou práci ve prospěch našich občanů, kteří eh, skutečně mají velký zájem o svou bezpečnost, jak vyplývá z posledních průzkumů veřejných mínění. Je to pro ně vlastně nejdůležitější věc pro naše občany, bezpečnost. A tady máme nástroj, kdy můžeme občanům ukázat, že skutečně jsme si toho vědomi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. To je závěr naší rozpravy. Děkuji všem. Máme termín pro pozměňovací návrhy 10. dubna 11 hodin a chceme hlasovat v NV 16. a 17. května. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích, případ lesů. Projednáváme návrh stanoviska, které připravuje paní Konečná. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je mi velkou ctí, že mohu po své zprávě o deforestaci k palmovému oleji vytvořit stanovisko k transparentnímu a zodpovědnému využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích případ lesů. Považuji za velmi zásadní, aby se výbor ENVI k této zprávě DEVE vyjádřil, a to zejména kvůli tomu, že toto téma velmi úzce souvisí s naplňováním cílů udržitelného rozvoje OSN a pařížské klimatické dohody. Jedná se sice o mimořádně komplikovanou a komplexní problematiku, ale s velmi jednoduchým vyústěním. Je to totiž tak prosté, že bez silné ochrany lesů a zejména deštných pralesů nebude mít lidstvo dostatek kyslíku. Jsem tedy přesvědčena, že je povinností Evropské unie se v této oblasti angažovat, avšak s respektem ke třetím zemím. Všichni bezesporu chápeme, že se i tyto státy chtějí ekonomicky rozvíjet, avšak nelze tak dělat na vrub všech obyvatel planety. Je tedy třeba najít komplexní řešení ve chvíli, kdy dochází k velmi krátkozraké degradaci a ničení životně nezbytného přírodního bohatství. V situaci jako je tato se rozhodně nevyplácí sedět s rukama v klíně a čekat. A jsem ráda, že Evropský parlament tak nečiní. Problém je však bohužel jinde. Evropská komise až minulý týden v pátek zveřejnila velmi, velmi dlouho očekávanou studii k deforestaci. Jsem ráda, že je již konečně zveřejněna, ale pravdou je, že díky tomuto zdržení je odkládán i akční plán k této problematice. Zmiňovaná studie jasně deklaruje, že Evropská unie je očividně součástí problému deforestace a musí být i součástí řešení. S tím musím zcela souhlasit. Musíme se totiž ptát, jak můžeme naplňovat cíle udržitelného rozvoje OSN a pařížskou klimatickou dohodu, když napomáháme deforestaci. Komise si musí uvědomit, že čas čekání skončil a nyní je třeba konat. V sázce je příliš mnoho. Můžu konstatovat, že už teď se těším na pozměňující návrhy a následná jednání a jsem přesvědčena, že stejně jako u zprávy o palmovém oleji a deforestaci, a nejen proto, že řada kolegů, kteří se na této mé zprávě podíleli, eh, se dnes budou podílet také na textu, konečném textu našeho stanoviska z Envy výboru, ale myslím si, že především to bude o tom, že všichni budeme na jedné lodi. Tohle téma není politické, tohle téma má jednu jedinou koncovku. A to je to, aby se dalo přežít, aby mohly přežít budoucí generace v prostředí, které jim vytváříme. Děkuji. Thank you very much. Among the... Děkuji. Mezi stínovými je tu pouze paní Petty. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, zpravodajce. My za EPP evidentně předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale chtěl bych říct několik slov k tomu to tématu, protože je skutečně důležité. Dopady klimatických změn jsou věcí, kterou vidíme každý den. A máme četné zprávy o nepředvídatelným meteorologickým událostem, suchu, povodním Chorvatsko bylo zasaženo velmi tvrdě v nedávné době a musíme naplňovat politiku, která zajistí, že se nebude zvyšovat teplota o více než 1,5 stupně do konce tohoto století, tak jak jsme se k tomu zavázali podpisem dohod z Paříže. Ale nežijeme sami ve světě. Musíme pracovat s našimi partnery a musíme pomáhat rozvojovým zemím, aby s námi mohli spolupracovat odpovědné řešení situace v lesích je součástí tohoto řešení. A my si stanovíme vlastní kritéria politiky v Evropské unii, které by nám měly v tom pomáhat, to je snížit odlesňování a deforestaci. Tedy naše politiky by neměly omezovat lesy v třetích zemích. A musíme zajistit, aby tato opatření a regulační rámec nevyústil v nespravedlivou, ne, nespravedlivou zátěž na malé a střední podniky a výrobce. A ti by potom neměli přístup na trh a mezinárodní obchod, tak jak se zatím stalo. Výrobci nábytku v Chorvatsku si stěžovali, že na některých trzích, jako v Indii nebo v severní Africe, čelí překážkám nejen Oni, ale i další evropští výrobci jsou v této situaci a je to reakce na překážky, které vytváříme, když naplněme naši vlastní politiku. Musíme to také řešit. Jsem nespokojená s tím, že v řadě těchto případů obětmi jsou ti, kteří vyrábějí na vesnici, na venkově. Hovořím opravdu o malých výrobcích. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Někdo další na toto téma? Není tomu tak? Takže paní mér za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych připomenout, že skutečně lesy jsou největším přírodním zdrojem přírodních zdrojů v přírodě poskytují širokou škálu ekonomických, sociálních, environmentálních přínosů. A jsou důležité pro ty čtyři P planeta, lidé, prosperita a mír. A jejich úloha překračuje národní hranice. A proto jim říkáme kriticky významný celosvětový veřejný statek. víte, že program udržitelných cílů znovu potvrdil naléhavost řešení neudržitelného využívání lesů a podpora postupů, které budou vést k odpovědnému přístupu k lesnictví. To jsou kritické faktory pro lépe spravované lesy celosvětově, zejména v kontextu rostoucího tlaku my vítáme iniciativu, která se rozvíjí v výboru DEVE spolu s vaším výborem a je to velmi užitečné pro lesy, aby chom slyšeli, co se už podařilo a co je třeba ještě udělat. A chci připomenout přínos toho, co děláme v kontextu naší klíčové akce programu FLECT, Flekt slaví letos 15. narozeniny a byl vytvořen právě jako koalice členských států, třetích zemí, občanské společnosti a jejich organizací a soukromého sektoru proti klíčovým příčinám nelegálního využívání lesů. A my jsme dosáhli mnohého 15 dobrovolných dohod o partnerství s, se zeměmi v zahraničí. Podporujeme programy pro vytváření kapacit občanské společnosti v, eh, pro instituce vlád a občanskou společnost v deseti dalších zemích a také takzvanou nařízení Evropské unie o dřevě, které brání nelegálnímu prodej a těžbě nelegálního dřeva. Tedy tyto politiky jsou klíčové, kriticky významné v, tomto, v této oblasti, takže důležité je připomenout práci, která již proběhla v rámci FLEKTu. Avšak, jak bylo správně eh, zmíněno spravodajkou, kromě nelegální těžby existuje další tlak na lesy, jak z těžebního průmyslu, urbanizace, budování infrastruktury, ale také zemědělská expanze pro výrobu zboží, palmový olej, sojova, sojový olej, kok, kokos, káva a hovězí maso. Tedy deforestace je způsobena několika faktory a různou dynamikou v různých zemích. A věříme, že zveřejnění v pátek dvou studií bude užitečné také při rozvíjení vašich vlastních iniciativ. Tyto studie byly provedeny nezávislými konzultanty. Jedna o budoucích akcích EU v boji s deforestací a druhá studie o sociálních a environmentálních dopadech produkce palmového oleje. Tyto studie nepředstavují názory Evropské komise a postupy ku předu jsou názory konzultantů, kteří zpracovali tyto studie, ale budou velmi důležité jak pro Evropský parlament, tak pro Evropskou komisi, aby se rozhodlo o dalším postupu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Jen dvě krátké reakce. Za prvé ke komisi. a k tomu závěru, co nám bylo řečeno, já jenom pevně doufám, že ty rozhodnutí nebudou trvat tak dlouho, jako jsme čekali na ty studie. Že teď, když už je máme, tak budeme umět dělat rozhodnutí a akční plány, tak jak jsme si vytyčili v té zprávě k palmovému oleji, kde jsme se toho tématu dotkli. A za druhé mi dovolte říct jediné, že politika proti deforestaci není politika proti nikomu. A tak to já ani nechci psát naše stanovisko výboru. Ale je to politika pro naši společnou budoucnost. A to bychom si asi měli všichni uvědomit. Takže já pevně věřím, že společně s kolegy eh, zpravodaji najdeme společnou řeč v tom, aby ta budoucnost byla minimálně tak zelená, jak lesy mohou být. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Tím tedy končí naše diskuse k tomuto bodu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. března. Budeme hlasovat 16. nebo 17. května. Dalším bodem je budoucnost potravinářství a zemědělství, kde posuzujeme eh, návrh stanoviska pro výbor Agri podle pravidla 53+. Plus a zpravodajkou je Angelique Delé. Máte slovo. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jedná se o stanovisko, které připravujeme k budoucnosti společné zemědělské politiky a k potravinářství, což je věc, kterou sledujeme na eh, našem výboru velice viděle Je to Eh, skutečně jedna z hlavních politik EU. Eh, e Ale dovolte nejprve pár obecných komentářů k harmonogramu, který je velice eh, napjatý. Reforma z roku 2013 ještě v některých členských státech nevstoupila úplně v platnost. A připomínám, že jsme potřebovali 13 měsíců na jednání o té reformě nazvané Omnibus a pokud eh, komise pošle svůj návrh na konci května, tak budeme mít pouze 9 měsíců na eh, zpracování textu v, během předvolební kampaně. Kromě toho tady jsou ještě rozpočtové nejasnosti, protože víceletý finanční rámec zatím neznáme a také dopady Brexitu. Eh, je tady také tedy problém s procedurou Komise musí čekat, než bude schválena zpráva z vlastní iniciativy, eh, kterou předkládá za Agri pan Dorfman a potom teprve to zahrne do těch svých návrhů. Eh, a já si nedovedu představit, jak bychom skutečně ty naše postoje mohli zapracovat, protože nejdříve se bude hlasovat na počátku června. Takže komise tímto vlastně klade tlak na parlament, který bohužel se tomu musí podřídit a takto postupovat. Já tedy jsem připravila to stanovisko jenom v angličtině, přestože to není můj mateřský jazyk a to tež bude platit i pro vaše pozměňovací návrhy. Je to politování hodné, protože, jak jsem už říkala, ta reforma je velice důležitá. Komise skutečně se vystavuje riziku, že ta práce bude nahonem a pokud ten text nebude schválen do konce května 2019, tak nic vlastně nebude vázat nový parlament a novou komisi touto naší prací. Nyní k obsahu. Životní prostředí je eh, zásadní ve sdělení komise a já ve své zprávě Eh, navrhuji, aby se sloučilo zemědělství a životní prostředí. Eh, ta odvětvová politika by měla vést zemědělce k lepším postupům, kde cílem by měl být přechod eh, k lepšímu výkonu jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ekologického. Pokud jde o strukturu SZP, navrhuji zachovat dva pilíře kde první pilíř je definován na komunitární úrovni, přímá podpora na základě ekopodmíněnosti, která by měla být ještě posílena. A ten druhý pilíř je méně složitý a je efektivnější, soustředí se na strategie územního eh, a odvětvového rozvoje založeného na pobídkách, tak aby byly možné investice, vzdělávání, a také inovace a výzkum na místní úrovni. Myšlenka třetího pilířu, který by se věnoval opatřením na eh, krizové řízení, to je také třeba prostudovat. SZP eh, musí být ambiciozní z hlediska zelené energie a především vlastně spoluprodukce proteinů. Dnes dopoledne se o tom hlasovalo ve výboru pro zemědělství. Pokud jde o obchodní dohody, SZP musí zajistit, že každý zemědělský a potravinářský výrobek, který se dováží, odpovídá stejným ekologickým, hygienickým a sociálním požadavkům jako evropské výrobky. Jedná se o stanovisko, a musela jsem se tedy omezit na jednu stránku, přestože k tomuto tématu je toho mnoho co říci. S velkým zájmem čekám na vaše příspěvky. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je příští úterý 27. března v 11 hodin. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Ano, to je správně ta lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Kdo by si chtěl vzít slovo? Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, eh, kolegové. Články 3, 9, 168 a další eh, obdobné články ve smlouvě hovoří tedy o blahobytu evropských občanů. Pak máme tedy právní předpisy EU a když se vytvářejí, tak je třeba dodržovat eh, zdravotnické požadavky, snahu o ochranu zdraví. A tyto priority eh, tedy vyplývají přímo z evropských smluv. Zaměření na vlastně zdraví občanů, sociální spravedlnost a ochranu životního prostředí protože my všichni jsme eh, samozřejmě postiženi, když se poškozuje nebo ničí životní prostředí. Nicméně eh, mnoha rozhodnutí EU tyto priority ne- nezohledňují. Evropská unie má alespoň 20 rozpočtu používat na klimatické záležitosti. A z těchto důvodů to hodnocení SZP z hlediska ekologických aspektů je příliš pozitivní. A 70 z toho se týká mléka a masa. A je třeba říci, že stejný podíl um, má SZP ale i na poškozování životního prostředí a biodiverzity. My máme ekologizovat zemědělství, ale tento aspekt vlastně není eh, ve stanovisku dostatečně viditelný musíme mnohem více zdůrazňovat zdraví všech občanů, musíme zdůrazňovat jej, kvalitu jejich života, musíme také zdůrazňovat eh, blaho zvířat, protože i to má důsledky na lidské zdraví a eh, na přírodu. Eh, vlastně preference obchodních zájmů, to je chybná cesta, to vyvolává problémy. Není to v souladu s veřejnými zájmy s reformou SZP. Máme tady jedinečnou příležitost přeměnit zemědělství v motor udržitelnosti. Potřebujeme reformu SZP, která zabrání různým potravinářským krizím z minulosti. Měli bychom mít prvenství ve světě, pokud jde o ochranu zvířat a životního prostředí. A ta nová SZP musí zajistit, že bezpečnost našich potravin bude nejlepší na světě. Bohužel eh, stanovisko tyto aspekty nezohledňuje dostatečně nebo aspoň já mám pocit, že se to není dostatečně zdůrazněné. A když jsem si četl stanovisko, tak jsem měl pocit, že to je vlastně nějaký text zemědělského svazu. Vůbec se tady nehovoří o negativních dopadech současné SZP. Žádná tvrdá kritika systému, který způsobil tolik existenciálních problémů. Tedy stručně řečeno, pokud zemědělství Eh, nějak neovlivníme, tak to průmyslové zemědělství zničí naše zdraví, naší planetu a já tedy předložím celou řadu pozměňovacích návrhů, tak aby se lépe eh, vlastně eh, transponovala směrnice o ochraně E, zvířat, budou požadovat více prostředků na místní a regionální produkci, více prostředků na ochranu klimatu a biodiverzity, více podpory e, malozemědělcům, malým a středním podnikům zemědělství a budou požadovat e, vlastně omezení podpory farem, které používají intenzivní chov dobytka. Děkuji. Chce někdo zareagovat ještě? Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní Delé za to hodnocení a já souhlasím s tím, jaké obavy má z toho časového harmonogramu. My vlastně máme se seznámit se střednědobým finančním plánováním a když se díváme na tuto zprávu, na zprávu výboru pro zemědělství, tak eh, je tady mnoho náročných věcí a mělo by se to nějak eh, řešit časově jinak. Já nevím, jestli se to dá změnit, ale souhlasím tady s těmito obavami. Já si také myslím, že zemědělství v budoucnu musí mnohem více přispívat k ochraně životního prostředí a přírody tady trochu mohu eh, podpořit svého předřečníka. To jsou body, o kterých budeme muset diskutovat mnohem více. Eh, to stanovisko je velice krátké, takže nevím, jestli to tam zvládneme všechno obsáhnout. Také mě trochu znepokojuje, že se tady říká někdy, že respekt k životnímu prostředí e, souvisí s velikostí podniku. E, dá se představit, že třeba malé podniky budou e, fungovat udržitelněji, ale není to tak jednoduché. Je třeba velice pozorně se tomuto věnovat, jak vypadá udržitelné zemědělství, jak dosáhnout potravinové bezpečnosti a je třeba také řešit ekologické problémy a to nezáleží jenom na velikosti těch farem. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Pokud nikoli, tak ještě komise. Pan Agniotis. Can, can someone help him? Může mu někdo pomoci? S mikrofonem, nebo možná si přesedněte. Yes, very well. Can you hear me now? Yep. Yes. Tak doufám, že mě slyšíte. Snad se tedy podařilo vyřešit technické problémy. Děkuji. Já bych tedy chtěl stručně okomentovat současnou situaci s tím návrhem komise. Nebudu se vyjadřovat k samotnému procesu, protože zpravodajka už říkala, že ten proces záleží na mnoha neznámých faktorech do značné míry to je velikost eh, víceletého finančního rámce, Brexit eh, a zvláště u Brexitu není vůbec situace jasná. Eh, chtěl bych tedy zdůraznit hlavní věci, které plynou z sdělení komise. Za prvé, je jasné, že komise svým sdělením se chce zaměřit eh, na mnohem větší ambice z hlediska environmentálního v rámci SZP. A tady bych chtěl eh, podtrhnout eh, co je uvedeno v návrhu stanoviska, a sice, že je třeba kombinovat ekonomickou a ekologickou výkonnost SZP. Jedním z nejpozitivnějších prvků, které vyplynuly z dlouhých veřejných konzultací při přípravě sdělení, to jsme zaznamenali, když jsme připravovali posouzení dopadu a také při různých workshopech, tak to je skutečnost, že jsme teď v situaci, kdy s novými technologiemi je možné kombinovat ekonomickou i ekologickou výkonnost a zlepšovat je. Potřebujeme také funkční poradenství v zemědělství a rozvoj nových technologií. Druhá věc, kterou musíme udělat, je lépe zacílit podporu. Nejedná se jenom o otázku velikosti a tady souhlasím s tím, co tady zaznělo, že velikost vypadá neutrálně, pokud jde e, o ekonomickou a e, ekologickou účinnost. Jedná se především o manažerské schopnosti, e, Nicméně pochopitelně ta částka rozdělovaná v členských státech je také důležitým aspektem. Třetí věc. To je vazba mezi výzkumem, inovací a poradenskými systémy. A za čtvrté, možná bych to měla říct za prvé, lepší rovnováha vztahu mezi EU a členskými státy a příjemci, kde je snaha vlastně zaměření politiky přesunout z kontroly na výkonnost. To neznamená, že by do budoucna nebyly kontroly, neznamená to ani, že dnes se nedělá žádné hodnocení výkonnosti, ale snaha je prostě přesunout se výš, více k té výkonnosti eh, než ke kontrolám. A konečně další věci, které bereme v potaz. Myslím, že příslušný poslanec či poslankyně už odešli, ale také se zabýváme právě zdravím v rámci společné zemědělské politiky, včetně oblastí, jako je monitorování, e, používání antibiotik. To je důležité nejen pro zdraví zvířat, ale také pro lidské zdraví. A také řešíme e, to, co zajímá občany. Lepší orientace politiky, e, tak aby zemědělci více reagovali na přání spotřebitelů, to je eh, také směr, který je pro nás důležité. A poslední bod, eh, který zase se týká trochu toho procesu, už hodně eh, informací je k dispozici, pokud jde o přípravu další reformy SZP. Jsou tam i různé kontextové podklady související s probíhajícím posouzením dopadu. Také jsme měli rozsáhlé konzultace veřejnosti a výsledky byly tedy schrnuty na veřejné eh, konferenci, tak aby lidé lépe chápali, eh, jaká je budoucnost politiky a abychom také věděli, co si o tom myslí veřejnost, než předložíme další návrhy. Děkuji. Thank you very much. No. Děkuji mnohokrát. A nyní vracím slovo paní Delej, aby uzavřela debatu. Děkuji velmi stručně. Zareaguji na vyjádření mm, kolegu. Jako pan Ek, já bych ráda prohloubila některé otázky, ale během týdne připravit stanovisko, to není, to skutečně nedává volnou možnost veškerým záměrům a cílům. A slyšela jsem samozřejmě to, co vysvětloval pan Aniotis z komise. A snad si rozumíme alespoň, co se týče e, dvojí výkonnosti jednotlivých e, zemědělských podniků. Také jsem si poznamenala připomínky kolegů, kteří vystoupili a samozřejmě spolehám na vaše návrhy, pozměňovací návrhy, abychom dotáhli e, během velmi krátké doby toto stanovisko, které bude muset být odhlasováno Bohužel mi to vypadlo, ale pozměňovací návody by měly být předloženy 27. března. Děkuji mnohokrát a tím uzavíráme rozpravu o tomto tématu. Ještě k těm pozměňovacím návrhům bych asi měla říci, že ve výboru NV předpokládáme, budeme hlasovat 25. a 26. dubna. A pozměňovací návrhy zatím jsou tedy v angličtině. Další bod na pořadu jednání je výměna názoru se zúčastněnými stranami ohledně evropské strategie pro plasty. Vzhledem k tomu, že zúčastněné strany přichází zvenčí a tento bod jsme předpokládali v 16.30, musíme si udělat pauzu a počkat na ně. Takže v 16.30 výměna názorů s odborníky. Tedy, pardon, zúčastněnými stranami.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 Hello, everyone. We can resume our business. So, Vážení kolegové, eh, budeme pokračovat. Our exchange of views with eh, stakeholders Vítejte na naši společnou schůzku, pro evropskou, eh, která se týká Evropské strategie pro plasty. Je to v rámci eh, iniciativní, eh, zprávy z vlastní iniciativy, která se právě týká Evropské strategie pro plasty. Evropská komise k tomu zveřejnila sdělení 16. Eh, ledna, je to tedy součástí kruhového hospodářství. Já vřele vítám čtyři zástupce zúčastněných stran a také zástupce komise, kteří přišli na toto setkání. Je zde s námi paní Saskia Valret, která je poradkyní pro udržitelný rozvoj v Esenci, což je Belgická federace pro chemický eh, průmysl. Potom zde máme paní Emu Priestland, která zastupuje Rethink Plastic Alliance. Potom je Patr- zde Patricia Fangeluve, která je ředitelkou pro spotřebitelské a ekologické záležitosti v organizaci Plastics Europe. A pak je zde Aro Nakimatila, mm, který je rozvojovým manažerem mm, pro obaly v eh, Atri PLC. Také je zde s námi mm, pan Kestutis Sadauskas, který je ředitelem pro krové hospodářství a zelený růst na DG Envy.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 Eh, můžeme spustit prezentaci. Děkuji za pozvání. Ta prezentace zmizela. Kdo tady za to zodpovídá? Vteřinku. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Eh, děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání eh, na setkání ve vašem vývoru. Ehm, takže eh, Essentia Polymeters ehm, zastupuje 750 belgických společností, eh, které tedy působí v sektorech eh, eh, biotechnologií, chemie, farmatickém průmyslu a další. Co se týče strategie pro plasty, můžeme říci, že tato strategie je velmi důležitá. Dnes vlastně máme takové nové podvědomí, povědomí o tom, že potřebujeme tedy nové výsledky strategie plastů eh, vlastně přiznává hodnotu i eh, tomuto materiálu, který je pro nás obrovsky důležitý, protože eh, nemůžeme vnímat plasty pouze jako odpad. Určitě si zaslouží více než takovéto označení. Musí být součástí krového hospodářství, musíme chránit tento materiál v Evropě, musíme investovat do inovací a vytvářet pracovní příležitosti. Tohle to jsou tedy tři cíle, které pro nás jsou velmi důležité. Zaměřujeme se zejména tedy na plastové balení, to znamená, že i v e, tisku vzniká, nebo v médiích vzniká dojem, že vlastně všechno, co se týká plastu, je problematické, ale ono to tak jednoduché není. U strategie pro plasty jde zejména o to, zvýšit eh, procento recyklování plastů. V tuto chvíli recyklujeme pouze asi 40 plastů, které používáme. A to je samozřejmě důsledek eh, minulých rozhodnutí. Například tady vlastně máme eh, zodpovědnost výrobců, kde se zaměřujeme hlavně na e, plasty a přitom máme celou řadu dalších materiálů, které se vůbec nerecyklují. E, ono to není proto, že ty materiály by ne, nebylo možné e, recyklovat. E, e, teoreticky vlastně všechny termoplastické polymery jsou recyklovatelné, ale opět je to vlastně e, důsledek určitého rozhodnutí některé typy plastů nerecyklovat a s tím nyní musíme něco udělat. Eh, protože dnes eh, řada eh, těch plastů, které skončí na skládkách, by se ještě daly využít. A tady vlastně musíme hledat zodpovědnost i u těch takzvaných brand owners. Mm, nezohledňuje se dostatečně, jakým způsobem se to dá tedy pořádně zapracovat do kruhového hospodářství. Eh, myslíme si také, že je velmi důležité eh, ten takzvaný eh, zákaz pro Čínu. Řekněme, vnímejme to jako si příležitost pro Evropu, protože potom tyto materiály nebudeme importovat do Číny, ale Eh, necháme si je na místě a vlastně budeme je investovat tedy, eh, nebo budeme investovat do zpracovatelských eh, řetězců, které potom je ještě znovu využijí. Velmi důležité je, abychom také vytvořili atraktivní investiční klima. Taky se v té plastické strategii hovoří o stanovení procentu, eh, procenta recyklovatelného obsahu. Eh, tady opět potřebujeme přesnou definici, je velmi důležité, abychom eh, si jasně řekli, co třeba rozumíme pod spojením zelené tendry nebo recyklovatelný obsah. A potom, když si stanovíme nějaké procentní sazby, tak eh, eh, to nás navádí hlavně na kvantitu, ale přitom pro nás je velmi důležitá i kvalita eh, těch recyklovaných materiálů. A samozřejmě proto, abychom zaručili kvalitu, potřebujeme nějaké certifikační systémy které budou platné v celé Evropě předtím, než tyto materiály budou nějak závazné. Na závěr ještě chci říct, že recyklování Eh, nefunguje tak jako třeba v první generaci. Tady už nejde o takzvané downcycling. Mm, tady máme třeba eh, materiály, které vstupují v kontakt eh, s potravinami a potom samozřejmě jsou důležité ještě některé jiné aspekty. Takže tady jde zejména pro nás, jde o to, abychom se zaměřili na metody pro certifikaci, to je velmi důležité i v Belgii. Ta strategie pro plasty, jak už jsme říkali, se musí zaměřit i na inovace. Ono je obrovsky důležité, abychom inovovali. A my, jako Evrops, evropští zástupci chemického průmyslu, musíme sehrát důležitou roli. Nejenom v ohledu na mechanické recyklování, kde samozřejmě taky je potřeba jasné zákony, tak, abychom mohli eh, recyklovat co nejvíce materiálu, ale důležité je také všechno, co se týče eh, chemické recyklace. A to zatím nebylo dostatečně zohledněno v té plastické strategii. Eh, ty takzvané waste to chemicals, to se musí zvážit více. Například je důležité stanovit si, kolik materiálu se musí recyklovat. To je například možnost pro Eh, materiály z těch termosetů. Eh, taky je velmi důležité odstranit eh, z těch materiálů různé složky, které mohou být škodlivé. A Potom, eh, když vypracováváme nové technologie, které třeba um, používají CO2 jako zdroj, eh, to je určitě zajímavá alternativa. A jsou, existují prostě zajímavé alternativy, zajímavé pilotní projekty. Eh, tady například hovořím o obnovitelném takzvaném feedstocku a tady také se díváme třeba na životní cyklus a jde o to, zda můžeme dosáhnout nějakých hospodářských ekologických výhod, eh, pokud eh, tenhle, eh, pokud tenhle ten přístup v budoucnosti posílíme. Tady vlastně omezení plastického, plastového odpadu a zamoření životního prostředí ano, tyhle ty věci jsou, lidé tomu věnují velkou pozornost, ale nevěnují tomu velkou eh, zodpovědnost, eh, řekněme takhle. Protože pokud třeba jedu na dálnici a podívám se, že eh, na parkovištích se povalují všude odpadky, tak prostě tady samozřejmě i veřejné orgány musí něco dělat. Tady není možné, aby pouze eh, průmysl eh, eh, jednal. Tady máme vlastně dvě koleje, na kterých musíme postupovat. To znamená, například my jsme něco takového udělali v Antwerpách společně s přístavem v Antwerpách jsme podepsali smlouvy s výrobci polymerů abychom eh, zabránili eh, některým problémům, abychom tedy řešili tuto problematiku a tohle to vlastně chceme dělat i u prastových konvertorů. Investujeme také do vzdělávání. Mm, tady vlastně eh, ten obrázek vlevo dole, to je plasty mobil, to je tedy dodávka kde jezdí tedy personál, který informuje potom žáky o tom, jak se recyklují mm, plasty. A e, konečně i na evropské úrovni máme různé dobrovolné závazky v rámci některých strategií, například, abychom zabránili tomu, že tyto materiály vlastně jenom tak skončí e, e, v přírodě a budou ji zamořovat. Potom máme reaktivní systém, kde Jde tedy o monitorování eh, různé akce, kde se eh, čistí třeba přístavy nebo pláže a podobně. Eh, tím se ale dostávám k mikroplastům. Tady už jsou návrhy je celé omezit. Určitě to musí být omezeno, zejména tedy záměrně přidané mikroplasty, Eh, protože mm, tohle to jsou prostě materiály, které v přírodě vůbec nenalezneme a eh, to jasné omezení na, na, na, na, nacházíme ve směrnici REACH. A eh, tam se taky prokázalo, že to riziko, které se s nimi pojí, je úplně nepřijatelné. Mm, samozřejmě ono, ty výsledky, které chceme dosáhnout, na to REACH nestačí V rámci eh, plastové strategie mm, existuje i legislativní návrh pro plastové materiály, které se použijí pouze jedenkrát. Eh, to jsou takzvané single-use plastic. Eh, co, jak tohle přesně chápeme? Vlastně je to rozpor, protože plast se určitě dá využít mnohokrát není vůbec nutné je používat jenom jednou. Teď je otázka, jak přesně se použije ten celý produkt možná se použije jenom jednou, ale dá se to znovu zpracovat tak, aby to mělo další využití. Když se podíváme tedy na ty single-use plasty, tak eh, tady máme, eh, nebo potřebujeme jasný legislativní návrh. Jakým, eh, co budeme udělat s těmi materiály, které vlastně jsou na jedno, opravdu na jedno použití, že se hned vyhodí? Já opravdu nechci plavat v moři, kde kolem mě plavou plastové vidličky. Eh, toho bych se eh, nerad eh, dožila. Takže asi bychom měli myslet i na nějaké jiné materiály. Takže dobrá, nyní rád, ráda odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji mnohokrát. A nyní je zde s námi paní Prisland. Dávám jí slovo. Dobré odpoledne, děkuji vám. Pracuji pro CZ Risk, my jsme zastřešující nevládní organizace, která chrání námořní prostředí. A my jsme prospěšní na to, že zastupujeme společenství, které má znovu promyslet využití plastů. Evropská komise pochopila tento závažný problém evropská ekonomika je založená na levném plastu. plasty mají zajistit delší zpracovací řetězec a mají vytvořit i vhodný dojem, aby zboží bylo zakoupeno. A zatím nemáme žádné důkazy z širšího rozsahu, že plastové balení má za následek snížení od plitvání s potravinami došlo k explozi plastu na jedno použití, které jsou vyhozeny po ukončení našeho jídla. A balená voda je, je propagována jako jeden z atributů zdrav, zdravějšího způsobu života. A máme mnohem více plastu, než jsme schopni zvládnout. Zbytek plastů, které můžeme zpracovat, je odvezen mimo Evropu, byl spalován nebo slátkován. Naše aliance má mít za následek snížení celkový počet výrobků, které jsou z plastu. Máme rekoncipovat, znovu koncipovat výrobky a máme lépe uvažovat o plastech, které používáme a to vše má být podpořeno evropskou legislativou. Co máme na mysli, že hovoříme o celkovém snížení používání plastů? První krok musí být přestat používat ty nejškodlivější plasty. Vítáme krok komise, aby se řešily mikroplasty a plasty, které se dají eh, redukovat díky kyslíku. Věříme, že parlament bude sledovat bedlivě tento proces a zajistí, že jeho výsledky u těch nejškodlivějších produktů nastane a nebudou už používány v Evropě. Tato strategie také poukazuje na další zdroje mikroplastů, zejména pelety, které jsou druhým největším zdrojem mikroplastu. Měl by, měl by zde být uplatněn takový postup jako u dřeva. A optimální postupy, které mají zabránit šíření peletů. A dobrovolný přístup, kdy výrobci plastu je nekonzistentní a neodpovídá požadavkům na kontrolu. Další krok při snižování používání plastu je používat je méně, je omezit používání plastu na jedno použití. Je to jeden z nejdůležitějších kroků, který je možný, pokud jde o znečištění moří plastem. Když budeme snižovat počet plastů na evropských plážích, tak budeme řešit základní příčiny tohoto jevu a budeme příkladem pro zbytek světa. Takže máme za to, že nejznečištěnější prvky jsou, jsou stejné jako obaly potravin, plastové, na, plastové příbory, nádoby na nápoje a mnoho dalších. A je klíčové, aby zde bylo dostatek údajů o tom, kolik těchto položek je na trhu. A máme velmi málo dostupných údajů o tom, jaké výrobky jsou požívány. Abychom získali představu o použití, tak eh, CZ Risk odhaduje počty Tedy studie máme 46 miliard plastových láví je zakopen v ropě. 16 miliard eh, pohárů na kávu a 580 miliard na dopalku cigaret. Nabízíme alternativní řešení a chceme takové výrobky, které se neopírají o plasty. Věříme, že legislativa se bude držet nové legislativy a že váš výbor k tomu přispět. Chceme snížit počty a chceme konkrétní důsledky, které by vycházely ze záměny materiálu, ze zvláštních poplatků a myslíme si, že to povede k rozumnějšímu využívání plastů. Tím skončím u jednorázových plastů a vím, že je tu mnoho dalších kroků, jak snížit zbytečné používání plastů. To může zahrnout celoevropský cíl snížení požívání plastů, daň z plastu, pokud by ty další kroky nebyly úspěšné. Naší druhou prioritou je znovu koncipovat produkty v rámci oběhového hospodářství. Chtěli bychom zásadní požadavky na balení, které by zabránily nejen z důvodu lepší recyklace, ale produkty, které jsou složeny a obaly z plastu by měly být trvalejší, měly by být opravitelné, znovu použitelné a na konci životního cyklu stoprocentně recyklovatelné. A chemikálie v eh, plastech by měly být také řešeny tak, aby bylo možné stopovat prvky v jednotlivých plastech. Plasty musí být bezpečnější pro lidi i pro životní prostředí a bez dohledatelnosti nebudeme schopni mít efektivní trh pro sekundární využití plastů. Musíme si klást otázku, zda ty chemické látky, které jsou doplňovány do plastu, jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. A pokud nejsou, pokud zabraňují recyklaci, tak bychom je neměli vůbec používat. A konečně poslední aspekt je, abychom nepadli do pasti falešných řešení bioplasty a kompostovatelné plasty nejsou zázračným řešením pro problém s plasty, který máme. Řada z těchto produktů je označena jako produkty, které nejsou z plastu nebo bezpečné pro životní prostředí. My si myslíme, že je potřeba jasná regulace a sledování těchto materiálů a mnohem jasnější označování a jak se s nimi má tady nakládat. Jak bioplasty mají představují stejný problém, pokud je jejich likvidaci a nejsou vhodnou náhradou, zejména pokud jde o znečištění moří. Na, narazil jsem na, na poháry, které byly používány na hudební festivalu, které byly označeny jako poháry, které jsou bio zničitelné. A konečně, jak zlepšit řešení v oblasti plastu. Důraz musí být na opětovném použití a musíme si stanovit cíle a ty musíme zapracovat do směrnice o obalech. Je to mnohem lepší řešení než recyklace. Pokud je o recyklaci, kdy recyklace není z hlediska nákladů úspěšná, je pro nás nepokojivé. Abych to ukončila. Naše aliance vítá novou plastovou strategii a z netrpělivosti čekáme na další kroky a rozvoj nových opatření. A nejnalavější musí být legislativa o plastech na jedno použití. Pokud nebudou dostupné údaje, tak musí být zapracovány do rámce směrnice, protože odpovědný průmysl má tyto údaje. A pro nás ostatní je důležité, že třeba zlepšit situaci, jak jsou naše plasty používány, protože celý svět nás sleduje jako evropští občané. 800 tisíc lidí podepsalo petici, která požaduje, aby komise stanovila cíle, pokud je o produkci plastu. A to je otázka prvotního zájmu pro obyvatele našeho kontinentu. Takže vás chci požádat, poslance, výboru NV Evropského parlamentu, aby vy jste vyslali ve své zprávě jasný signál pro vaše voliče a z hlediska potřeb životního prostředí, abychom zvolili ten nejrozumnější přístup při zpracování plastu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní chci vyzvat paní Van Geluve. Máte slovo. Děkuji mnohokrát že jste mě pozvali, abych eh, tady přenesla prezentaci. Já zastupuji evropskou větev a proto budu tady přednášet anglicky. My tady zastupujeme eh, organizace z celé Evropy. Když se podíváte na plastový průmysl celkem, včetně plastových konvertorů a výrobců e, strojů na plasty. Vidíte, že to je e, mnoho lidí, 1,5 milionu zaměstnaných, více než 60 tisíc firm, mnoho malých a středních podniků, 350 miliard eur je celkový obrat a patří to mezi pět nejinovativnějších odvětví, to znamená, je to velice důležité pro oběhové hospodářství. Já se budu soustředit na hlavní oblasti, které se řeší v Evropské strategii pro plasty. Opětné použití a recyklace, to jsou klíčové aspekty. Jedná se eh, o jednu z fází životního cyklu, konec životnosti a snaha je tedy zvýšit opětné použití a recyklaci, ale proto potřebujeme eh, tedy tříděný sběr odpadu. Je třeba se také soustředit na tu fázi užívání, eh, pracovat na ekodesignu u plastů, tak, aby plasty byly recyklovatelnější po ukončení životnosti. Evropské oběhové hospodářství má tedy za cíl zaměřit se na nízkouhlíkovou ekonomiku, efekt, zdrojově efektivní a to musí být takový náš kompas, když zamýšlíme nad řešením. Recyklovaný obsah to je další důležitý aspekt, jak navrhovat tyto výrobky, které budou mít více recyklovaného obsahu, třeba u aut, balení, eh, ve stavebnictví, ti tzv. brand owners nám v tomto určitě mohou pomoci, ale vyžaduje to jak kvalitu, tak kvantitu. Kvalitativní normy, eh, aby se zvýšila recyklovatelnost, to bude důležitý eh, aspekt. A také vlastně dobrovolnou eh, angažovanost, která povede k větší recyklaci. Další důležitý aspekt v evropské strategii je vlastně, jak řešit plastový odpad. Všichni eh, to musíme řešit ve společnosti, počínaje výrobci, konče spotřebiteli. A k tomu jsou tři hlavní řešení. Potřebujeme eh, vlastně schromažďovat plasty na konci životnosti, mít eh, tedy vhodné nakládání s odpady. Je třeba tedy sbírat ty plasty, Eh, a recyklovat je tak, aby vznikl kvalitní materiál pro další užití. Další aspekt to je vědomé chování lidí. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že kvalita života se zlepšila díky výrobě plastů, ale zároveň je třeba s nimi zacházet opatrně. Je třeba vracet ten produkt zpět do systému, Eh, a to po celé Evropě, tak abychom mohli schromažďovat tento cený materiál na konci životnosti. A potom také vlastně zacílený návrh toho výrobku, zamyslet se nad tím, co bude po ukončení životnosti toho daného výrobku. Eh, zda je třeba nějaký problém s odpadem a zda je možná eh, předcházet tomu, aby se z toho výrobku staly odpadky. Když se mluví o jednorázových plastech, tam je třeba to eh, vlastně lépe definovat. Nejedná se ani tolik o materiál, ale spíše o ten daný výrobek, který potom eh, se vyhodí. A je třeba se zaměřit na příčinu vlastně eh, vzniku odpadků, které potom nacházíte třeba na plážích. Zákaz není vždycky řešení, protože tam hrozí sdílení zátěže a nevyřeší se ta hlavní příčina. Třetí oblast, na kterou je třeba se soustředit, je inovace. Když se podíváme na ten životní cyklus a oběh toho materiálu, tak se musíme soustředit na tři oblasti, kde inovace bude důležitá pro oběhové hospodářství. Na začátku je samotná výroba toho plastu a potom inovace, používání alternativních eh, surovin, eh, eh, plastový odpad, obnovitelné zdroje a podobně. Potom ta uživatelská fáze, která je často nejdůležitější během životnosti, tam je možné vlastně pomocí inovací prodloužit životnost těch výrobků, například lehké výrobky, eh, trvanlivé výrobky, jak zajistit plastové výrobky, které umožní eh, třeba i opravitelnost. A poslední, to je eh, vlastně právě konec životnosti nebo doba po ukončení životnosti. Tam je třeba vlastně provádět ekodesign, recyklovat smíšené plasty, eh, u kterých je ta recyklace těžší, je třeba používat eh, inovativní přídatné látky, chemická recyklace, dále modely opětovného použití, tak aby ty eh, věci zůstaly v ekonomice dále. Je třeba řešit také sběr a třídění. Plastics Europe vítá evropskou strategii pro plasty a myslím, že souhlasíme se společným cílem. A proto jsme vytvořili eh, dobrovolný závazek pro plasty 2030, to teda vytvořila naše organizace a tam se právě řeší všechny prvky. Vlastně takovým zastřešujícím cílem je dobrovolná angažovanost, že chceme bránit úniku plastu do životního prostředí, zlepšit efektivitu zdrojů a zlepšit oběh plastových eh, mm, obalů a budeme na základě toho dělat různé činnosti, které potom budou kontrolovány a bude to vlastně na základě dobrovolnosti. Ten únik do životního prostředí, tam e, zkoumáme, jaké jsou toho příčiny a jak zabránit tomu, aby z těch předmětů nebyly odpadky. Máme také takzvanou operaci Clean Sweep, o tom už mluvila Saskia, je to zase dobrovolný závazek, aby docházelo k nulovým ztrátám peletů. Eh, ta, ta oběhovost plastů se dá navýšit prostřednictvím ekodesignu, eh, také je třeba řešit vlastně ten, ten životní eh, cyklus, chceme vědecky měřit efektivitu zdrojů a produktů během jejich životnosti. Ekodesign, tam máme vlastně takové hlavní pokyny, které by měly zdůrazňovat právě tu problematiku ukončení životnosti a usnadnění opětného užití a recyklace. Plastics Europe také vítá Eh, spolupráci s regiony, kde je, jsou ty odpadky nejproblematičtější. Existuje takzvaná Global Plastics Alliance, my jsme toho aktivními členy a tato aliance už má 355 projektů ve 40 zemích týkající se odpadů v mořích. Také máme celosvětovou radu pro plasty, eh, kde se vlastně spolupracuje i s UNEP, s G7 a G20 a zase se tam v rámci toho řeší odpadky v mořích a oceánech. A v neposlední řadě ten dobrovolný závazek samozřejmě také musí být spojen s ambiciozními cíly, protože během toho hodnotového řetězce je třeba vytyčit ambiciozní cíle, aby skutečně, abychom něčeho dosáhli. Snaha je v roce 2040 dosáhnout 100% opětné použití a recyklaci plastových eh, obalů a je třeba, aby se do toho opravdu všichni aktivně zapojili, všechna odvětví. Máme na to eh, platformu pro oběhovou ekonomiku, Eh, také takzvaná Vinyl Circle Solutions. To jsou různé platformy, které pracují na základě tohoto dobrovolného závazku, budou podávat zprávy, bude se to ten pokrok monitorovat a také se každoročně budou dělat kontroly nezávislým výborem. A tímto způsobem průmysl plastů chce přispět k ambiciozním cílu strategie pro plasty. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A posledním řečníkem za zúčastněné strany je pan eh, Maki Matila. Máte slovo. Dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval za eh, tuto příležitost eh, vyjádřit naše stanovisko ohledně Evropské strategie pro plasty v kruhovém hospodářství. Jmenuji se Áro Makimatila a zastupuji zde potravinářskou společnost z Finska jménem Atria. Mm. Naší mise je udržitelně eh, vyrobené, eh, výživné a kvalitní jídlo. Zaměřujeme se také na eh, udržitelnější a ekologičtější obaly. Zde je šest hlavních témat, kterým bychom se v této diskusi měli věnovat prioritou vždy musí být bezpečnost potravin. Toto eh, je prostě nejdůležitější téma. Jakýkoliv, no, jakýkoliv nový vývoj v eh, potravinářském řetězci by měl sloužit tomuto účelu. účelu. Nejlepší eh, cestou odpadového hospodářství je prevence. Jiná opatření jsou stejně také důležitá, ale Recyklovatelnost nezaručuje udržitelnost a to je velmi důležité mít na paměti. Lepší balení pomáhá minimalizovat eh, potravinový odpad. Mm, toto je eh, v podstatě ještě větší problém než eh, obaly. Takže to balení by vždy mělo chránit ten produkt, protože tím se minimalizuje plítvání potravinami. Vytváření hodnot je eh, klíčovým motorem eh, udržitelnosti. Pro eh, pokrok nebo pokroku můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud si to přejí spotřebitele. Jinak vše, veškerá ta práce může výjít vniveč. Musíme se také zaměřit na holistický, celosystémový přístup. V podstatě každý krok hodnotového řetězce musíme pokrýt. A to samozřejmě platí i pro životní prostředí. Zamořování, proti tomu nejlépe bojujeme různými eh, systémy sběru a s eh, komunikováním ze spotřebitele. Recyklovatelnost nezabrání eh, chování, které tedy jde proti našim cílům. Na to potřebujeme adekvátní opatření. ti, toto je vodítko, kterým jsme se řídili v posledním desetiletí. E, doufáme, že to bude e, takový užitečný nástroj i do budoucna. Už jsme zaznamenali, jak dobře funguje v reálném životě. Možná nejlepším případem, příkladem je nové inovativní balení pro mleté maso, které jsme zavedli v roce 2017. pokud bychom stejný přístup uplatnili na, ve větším měřítku, mělo by to skvělé eh, dopady. Myslete na své místní supermarkety. Myslete na to, jak by to mohlo omezit eh, hm, spotřebu plastů. Eh, nám se podařilo dosáhnout 50% méně plastů v tomto jednom produktu. Nyní, 12 měsíců po startu tohoto projektu, můžeme říci, že spotřebitelé vyžadují takovéto, takovýto vývoj i u jiných eh, produktů a kategorií. <clears throat> Možná je to proto, že je tak um, snadné všimnout si změn k lepšímu. Ta malá absolutní čísla odráží také malou eh, velikost Finska. Hlavním důvodem, proč jsme obdrželi tu, to ocenění, eh, bylo tedy samozřejmě, že jsme eh, snížili eh, uhlíkový, uhlíkovou stopu o více než 30 Tohle to jsou obrovské pozitivní výsledky. Nové balení není dokonalé z pohledu recyklování, ale je to určitě velkým krokem směrem k udržitelnosti. pokrok v udržitelnosti si uvědomíme ve vztahu k jiným zlepšením. Takže jakýkoliv negativní vývoj v vnímané hodnotě a kvalitě by tento pozitivní vývoj zastavil. Role balení je chránit produkt. I malé zvýšení plítvání potravinami nej, nejspíše úplně vynuluje jakékoliv pokroky, které jsme udělali v tom balení. Protože pokud máme dobré balení, prodloužíme i trvanlivost toho produktu a to samozřejmě sníží eh, plítvání potravinami. Udržitelného rozvoje dosáhneme pouze tehdy, pokud všechny kroky v eh, dodavatelském řetězci zvažujeme. Čistý dopad na, život, na životní prostředí musí být pozitivní. A to samozřejmě potom vede ke kruhovému hospodářství. Zamořování přírody je výsledkem ne, eh, eh, tedy eh, chování, které nedodržuje normy. Tady samozřejmě máme, to je problematika recyklovatelnosti plastových materiálů. Takže měli bychom se prostě zaměřit na to, abychom to udělali jednoduché pro spotřebitele, aby to pro spotřebitele bylo jednoduché prostě recyklovat nebo dělat eh, správné věci pro životní prostředí. Takže navrhujeme následující kroky. Za prvé, Měli bychom opravdu dělat maximum pro to, abychom, eh, abychom redukovali množství odpadu, to znamená prevence. V případě, kde recyklování a eh, redukce materiálu eh, vlastně není možné dosáhnout, se snažíme nějakého hodnocení dopadu na životní prostředí, tak abychom udělali ekologicky chytrá řešení, vždycky případ od případu. Za třetí, zvážit nové možnosti v opětném využití a v recyklování. Je pravděpodobné, že právě v oblasti recyklování nalezneme další eh, možnosti, jak už o tom hovořili předřečníci. Za čtvrté, zvýšit povědomí ehm, spotřebitelů a zúčastněných stran, protože nedostatek povědomí eh, mate spotřebitele v budoucnosti všechny kroky by měly vést k tomu, že se budeme snažit dosáhnout udržitelného rozvoje, protože jinak přijetí ze strany eh, spotřebitelů eh, nebude dobré. A to by samozřejmě to stížilo pro všechny zúčastněné strany, aby dosáhly společných cílů v odpadovém hospodářství. Asi nejdůležitější je potřeba říci, že spotřebitelé chtějí udělat malé, udržitelné kroky v každodenním životě. Proto musíme vytvářet lepší a udržitelní obaly. Tenhle ten cíl nesmíme, eh, nesmíme ohrozit tím, že optimalizujeme pouze jednu část toho řetězce. Takže zaměřme se na postoje spotřebitelů. A nyní se obracím na všechny zúčastněné strany, eh, dodavatele, výzkumné pracovníky, zákonodárce. Prosím, pomozte nám vytvořit lepší balení jak pro spotřebitele, tak pro životní prostředí. Dámy a pánové, děkuji za tuto cenou příležitost eh, podělit se s vámi o naše stanovisko. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní chci vyzvat eh, Evropskou komisi, pana ředitele Sadauskase, aby přednesl svou prezentaci. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně za pozvání, za tuto iniciativu, která přichází v pravou chvíli. A ta vystoupení, která jsem slyšel, potvrzují, že jsme našli správnou rovnováhu my jsme tak učinili hlavně proto, cože v přípravě pro tuto strategii jsme provedli velmi rozsáhlé konzultace a není to první strategický dokument o plastech. Víte, že to byla zelená kniha o plastovém odpadu v roce 2013, který přinesl velmi zajímavé informace pro veřejnost. A to byl jeden ze zdrojů pro naše úvahy a stalo se to součástí oběhového hospodářství a museli jsme to zasadit do širšího rámce a museli jsme eh, často sladit eh, zájmy, které byly vzájemně v rozporu. A není to tedy proces, který je jednostranně výhodný. Nebude to jednoduchá strategie, pokud je o její uplatnění, bude to vyžadovat i legislativní změny do budoucnosti a to zahrnuje i těžkopádnou legislativní činnost. Ale jsme k tomu rozhodnuti. My jsme vytvořili strategii na čtyřech hlavních osách. Ekonomika je jednou z nich a celá řada argumentů už zazněla. V tomto směru tedy, jak nakládáme s plastem, není inteligentní a není Právna plast byl klíčovým materiálem pro po desetiletí pro naše pohodlí a ukazuje se, nakolik je tento materiál významný a jeho význam bude nadále růst. Ale to, co se vymklo kontrole, je jeho způsoby použití a my chceme řešit právě použití inteligentně a to na základě ekonomiky, nejen co se týče výroby, ale také u sekundárních plastů, které se dostají na konec svého životního cyklu. Jak je opět eh, přivést k životu a k používání. Znečišťování to je druhá osa. Problém zečka životního prostředí. To se skutečně vymklo veškeré kontrole a vidíme to z hlediska znečištění moří, ale znečištění obecně. Není to pod kontrolou a mám velkou naději, že ty předpisy, které právě měníme, budou znamenat zásadní rozdíl, protože stanoví vyšší cíle a budou požadovat eh, mnohem přísnější výpočty, budou přísnější požadavky na odpovědnost eh, producentů ale samozřejmě také se bude muset udělat mnohem více a my jsme k tomu připraveni, zejména proto, abychom zlepšili ekonomiku, ale také, abychom řešili se znečišťování. Potom je to otázka inovací, toho jsme se také již dotkli. Budeme se muset dívat eh, na plasty z nového úhlu pohledu, z čeho se skládají, jak je možné vyrobit něco, co je recyklovatelnější, co se dá lépe zlikvidovat a jak zajistit, aby plast se nestal předčas, důvodem předčasného zastarání a vyřazení produktů. A konečně uvědomění si, že než jsme sami na planetě, existují tu i další regiony. A když se podíváme na výrobní statistiky a na statistiky o spotřebě, tak někde spotřeba plastů roste exponenciálně rychleji než v Evropě. Takže naše kroky nebudou stačit, ale musíme ukazovat cestu ostatním a máme příslušná řešení. A vidíme, že i další společnosti v dalších částech světa e, synchronně nabízejí řešení. Ale my máme zde tedy plnohodnotnou strategii, takže jsme připraveni jednat ve všech čtyřech směrech po těch čtyřech osách a chceme se zapojit i dalšími subjekty ve světě. Proto jsme přivítali eh, dobrovolné závazky, které zmínili Plastics Europe nebo i další jednotlivé společnosti. A proto přikládáme velký význam eh, příslibům, které přicházejí po zveřejnění této plastové strategie. Eh, podniky chtějí zabudovat recyklovatelné plasty do svých výrobků a uvidíme tedy, co je možné a pokud to nebude možné, tak zasáhneme a budeme se snažit pomoci průmyslu a celému odvětví, aby se vydalo na cestu větší udržitelnosti v oblasti plastu. Takže jsme plně naděje, že to skutečně změní svět, ale bude třeba se do toho zapojit všichni dohromady. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegové Eh, dejte najevo, zda chcete vystoupit pan Florenc. Já, vielen Dank, ich bin eigentlich sehr... Eh, děkuji. Mnohokrát mě pozitivně překvapil eh, strategický návrh komise, docela se mi líbí. A mám otázku na zástupce komise. Jeden z komisařů, německý komisař, říkal, že by bylo možné zavést eh, daň na plasty. Můžete k tomu něco říct? Teď máme eh, zákaz eh, čínských dovozů. Hm, tak kde to teď zůstane? Máme nějaké temné cesty, skončí to prostě na nějakých zakázaných skládkách nebo zavřených leta. Ehm, <clears throat> Zástupce Plastic Europe Tady se vlastně tedy ukázalo, že už eh, máme obnovené používání. A teď mě jde o, to, o ten hodnotový řetězec, o hodnotu toho produktu. Zůstane ta hodnota stejná nebo dojde k nějakému downcyclingu? A <clears throat> zástupkyně eh, CEFEKu ehm, Potěšila mě velmi tím, že mluvila svou mateřštinou. A teď vlastně vy jste hovořila tedy o těch sekundárních trzích, na jednu stranu, na druhou stranu, tak na co ještě vůbec potřebujeme standardy, když prostě něco recyklují, dělají to tak dobře, jak se jim daří, tak potom nepotřebuje ten produkt prostě nějaký e, standard, nějakou normu, Protože pokud nemá jistotu, eh, jakou to má kvalitu, tak prostě ty vaše věci si nekoupí. Thank you, Madame Dali. Děkuji, paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste přišli a že s námi diskutujete o tomto tématu protože je to věc důležitá pro tento výbor. Velké množství plastového odpadu uniká do životního prostředí eh, na zemi i v moři. To vlastně působí velké ekonomické a ekologické škody. Já bych se chtěla soustředit hlavně na problematiku eh, odpadu v moři. Nedávno jsem viděla výsledky výzkumu eh, Střediska pro ekologický výzkum z Německa. 95 eh, vlastně plastů v oceánech tam přitéká z deseti řek a je to 8 milionů tun plastů, které se dostanou každý rok do oceánu a to není žádná legrace, protože to je jakoby jeden eh, náklad z kamionu každou minutu. Já jsem z Malty, jsme uprostřed středozemního moře a když se podíváme na takový top ten těch řek, odkud tam e, proudí ty odpady, tak to byl Nil, mimo jiné, který vlastně e, e, hodně přidává plastové odpady, které se nakonec dostanou až do Středozemního moře. A Středozemní moře často bylo popisováno jako jedno z nejvíce znečištěných plastem. A tím se dostávám k mikroplastům, což je eh, velice škodlivé pro mořský život. Eh, a vlastně vyčištění od mikroplastů je takřka nemo- nemožné. A mě by zajímaly názory našich řečníků, zvláště paní Emmy Priestland, která právě je z organizace Seas at Risk jak to vidí tu problematiku mikroplastů a možná řešení e, vlastně čištění e, moří od mikroplastů. Samozřejmě to neznamená, že e, bychom neměli jednat jako Evropská unie, protože odpady a špatné nakládání s odpady jsou obvykle hlavním vyníkem. Ale chtěla bych ještě se zeptat na otázku bioplastů. Byla tady o tom zmínka. Chtěla bych se zeptat, zda bioplasty mohou eh, pomoci v tom eh, procesu ehm, přesunu eh, od mikroplastů a jejich omezených množství v oceánu. Slyšela jsem tedy o nevýhodách bioplastů, ale také je to vlastně materiál, který vlastně je rozložitelný během 24 měsíců, takže může to pomoci v řešení eh, problematiky mikroplastů obecně. Mluvíme tedy o používání plastů, je to veliká výzva, ale také je to příležitost. A já bych se chtěla zmínit o nakládání s odpady eh, elektronickými a elektrickými protože pokud se s nimi zachází odpovědně, tak to může být užitečné. Je třeba také mít inovace v designu, je třeba podpořit tříděný sběr odpadu, který usnadní recyklace a také podporovat výrobky s ekodesignem, s ekoznačkou a ve veřejných zakázkách by také mělo být takovéto ekologické kritérium, podporovat se recyklace elektronických a elektrických spotřebičů a právě to je naše možnost tady teď v rámci té strategie řešit tyto různé aspekty vnímat strategii jako celek a e, problematiku plastu také vnímat jako celek, protože tento materiál vlastně znamená výzvy, ale zároveň z dlouhodobého hlediska to může být příležitost. Děkuji. Pan Afronte. Děkuji. Já bych se chtěl zmínit o konkrétním tématu, protože myslím, že obecně tady asi panuje celkem schoda, že je třeba pracovat na prevenci, na recyklaci, opětném použití, vytvořit lepší ekodesign a tak dále. To už tady zaznělo. A také máme zprávu Evropského parlamentu na toto téma, takže myslím, že tady panuje schoda. Já tedy využím, využiju přítomnosti zástupců průmyslu eh, plastů, protože by mě zajímal jejich pohled na tři aspekty. Za prvé, to jsou nebezpečné látky v plastech. Víme, že plasty se vyrábějí z bisfenolů, z, z chlorových prekurzorů a to jsou látky, které jsou problematické při použití plastů a i při vlastně e, vyhození těch plastů a mě by zajímalo, zda průmysl tedy řeší toto. Druhý e, aspekt e, také se to týká mikroplastů. Nevidím velké vyhlídky kolegyně Dali o tom mluvila, že to je velice rizikový materiál. Takže e, kromě mikroplastů e, je tady vlastně problematika mikroplastů na konci životnosti a je třeba tedy hledat nějaká novátorská řešení e, při odstraňování tohoto problému. A zajímalo by mě, zase tím průmysl zabývá. A třetí věc, to jsou bioplasty. Vidíte to skutečně jako nějakou perspektivu, nebo tam je skrytý nějaký jiný problém? A pokud se nám podaří vlastně eh, plasty vlastně oddělit od těch fosilních zdrojů a tak by to určitě přispělo k nějakému výsledku. A zajímalo by mě, zda tedy odvětví se ubírá směrem k bioplastům, jakým způsobem a jaké vyhlídky tam tedy zástupci průmyslu vidí. Děkuji. Nyní paní Delae. Děkuji vám, paní předsedkyně myslím, že tady panuje konsenzus ohledně použi- omezení používání plastů. Chceme navýšit recyklaci plastů, ale je tady ještě jedno téma a to je náhrada plastů materiály, které budou odolnější a ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Velice prostý příklad. Několik let výrobci ovoce zeleniny vlastně používají plastové bedínky na přepravu. Dříve používali lehké dřevo, které je tedy z udržitelně spravovaných lesů. A já si myslím, že toto je třeba si uvědomit do budoucna. Totež jako používání plastových lahví, které by mohly být nahrazeny třeba z skleněnými lahvemi nebo i nějakými většími nádobami, než jsou tyto lahvičky, které samozřejmě spotřebovávají energii na recyklaci. Je třeba řešit i problematiku náhrady plastových materiálů jinými materiály, které jsou ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Děkuji, paní Bonafe. Děkuji, paní předsedkyně. Už tady bylo hodně otázek, takže já se zmíním o tématu, které je pro mě zvláště důležité. Eh, chtěla bych nejprve poděkovat komisi za prezentaci této strategie pro plasty. My jsme tuto strategii nadšeně přivítali, protože eh, společně eh, vlastně s odpadovým balíčkem je to krok, další krok k oběhovému hospodářství. Tato strategie nám umožňuje především řešit dvě témata. Boj proti znečišťování především moří, to je fenomén, fenomén, e, u kterého podle mého názoru jsme ještě neanalyzovali všechny dopady pro budoucí generace. A druhé téma, e, tato strategie nám umožňuje udělat další krok v rámci přechodu na oběhové hospodářství. Nezapomínejme, že se jedná tedy o hospodářství a pokud chceme, aby ten nový eh, model rozvoje byl udržitelnější, tak musíme vycházet právě z ekonomiky, z hospodářství. A tato strategie nám umožňuje udělat krok kupředu a inovovat náš výrobní model, tak aby byl stále uh, Eh, vhodnější pro výzvy, eh, kterým čelíme, tak aby to bylo udržitelnější z hlediska životního prostředí, ale zároveň technologicky pokročilé. Eh, mě by tedy zajímalo od zástupců odvětví, to je problematika trhu se surovinami a druhotnými surovinami. V oběhovém hospodářství samozřejmě je důležitá i prevence, Eh, vlastně nová generace plastových odpadů, protože ty mají eh, vliv na boj proti znečišťování prostředí. A už v tom balíčku o oběhovém hospodářství jsme vlastně dali hodně opatření týkající se prevence odpadů, protože prevence tvorby odpadů je samozřejmě důležitá v rámci oběhového hospodářství. A další problematika to je recyklovatelnost. V tom balíčku o oběhovém hospodářství máme mnoho opatření. V tomto smyslu také jsme navýšili recyklační cíle obecně a také recyklace právě u plastů. Plast patří mezi nejhůře recyklovatelné eh, materiály. A je jasné, že samozřejmě recyklací ten náš úkol nekončí, protože ten recyklovaný materiál musí mít e, také svou udržitelnost a další použití. A mě by tedy zajímalo od e, výrobců plastů, jak vlastně postupovat, protože vlastně, ty, e, vlastně nové plasty mají nižší náklady než recyklovat, plasty. Jak tedy e, vlastně zajistit, jaký může být mechanismus, aby se vytvořil trh se surovinami a s druhotnými surovinami z plastů, e, tak aby se podpořil právě ten recyklační průmysl. Myslím, že je jasné, že musíme také e, se zabývat kvalitou, protože kvalita recyklace je důležitá ale mě by zajímalo, kdybyste to trochu rozebrali, protože právě v tom bude spočívat přechod k oběhovému hospodářství, protože pokud ty recyklovatelné materiály se nějak dále nevyužijí, tak je to vlastně úplně zbytečně vynaložené úsilí. Děkuji mnohokrát. Pan Pedičiny. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci opakovat to, co už tady zaznělo dříve. Nicméně zajímáme mě především otázka zákazu některých typů plastů eh, nebo nutnost odstranění nebezpečných látek z plastů, které se používají zvláště u eh, potravin, nebo to jsou třeba vtaláty, bisfenoly, prostě v plastech, které se dostávají do kontaktu s potravinami. Eh, při nedávném schvalování odpadového balíčku jsme zmiňovali právě problém znečištění moří, to je první bod, ale to samozřejmě nestačí, je to jenom první krok, potřebujeme další silná opatření, už tady byla zmínka o mikroplastech, o potřebném výzkumu, je tak, jsou také nutné informativní kampaně pro občany, aby si uvědomili dopad odpadů v mořích. Myslím, že spalování plastů, to je další téma, to pro nás není cesta. Příliš často se ještě dnes neuvěřitelně hovoří o vlastně výhřevnosti eh, plastů a o možnosti, že by se vlastně používaly plasty místo tradičních paliv. Já bych tady chtěla připomenout, že tato praxe je zcela v rozporu s eh, konceptem objevového hospodářství, ale také produkuje toxické emise, které znečišťují vzduch a jsou velice škodlivé pro zdraví. A já tedy se ptám komise, jaký je její postoj ke spalování plastu. Hmm. Eh, Madame Madame Grostet. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je tu skutečně problém s recyklací. Bylo nám řečeno 800 tisíc eh, evropských občanů podepsalo petici, ale z 500 milionů Evropanů, co to vlastně je? Příklad, který mám ve vlastní zemi, je, že se vytvořil že se vytvořilo několik možností recyklace a třídění, ale za 20 let se to vůbec nezměnilo. Já jsem, já kupuju plastové lahve s mlékem a rozhodla jsem se kupovat mléko, které e, prodávají zemědělci v blízkosti mého bydliště. A dozvěděl jsem se v tisku, že ten plast, který používají na obaly, není recyklovatelný. A tudíž nastává skutečný problém. Možná je to plast, který je levnější, ale prostě není recyklovatelný. Tak nakonec jsem se vrátila k jinému mléku od velkého výrobce, protože ten obal je recyklovatelný. Pokud uvádím tento příklad, tak ukazuji, že pokud existují ty nerecyklovatelné plasty, tak je třeba je zakázat anebo donutit průmysl, aby našel příslušné řešení. Ale nemůžeme pokračovat ve výrobě eh, takových materiálů, které nebudou recyklovatelné. To je první věc. Za druhé, otázka znečišťovatel platí. Jsme skutečně zděšeni znečištěním moře. A je to skutečně třeba zarazit, ale Evropa může vnaložit úsilí, ale chtělo by to rozhodnutí na mezinárodní úrovni, protože vidíme eh, rajské pláže v Pacifiku a v Ázii, ale neukazují se nám fotografie je moře, které je v blízkosti těchto pláží a kde jsou obrovská množství plastů. Takže my se, na to, my se do toho nepouštíme ze správného konce. A daně. Evropská komise předložila strategii pro plasty v lednu a Pan Ettinger, komisař pro rozpočet, navrhuje daň z plastu, aby se nahradily ztráty v rozpočtu z důvodu odchodu Spojeného království. A místo předseda Katajnen říká, že má pochybnosti, pokud jde o uplatnění takového opatření v Evropě. Já bych ráda věděla, co si o tom má myslet. A Evropská komise plánuje investice do nových technologií pro vývoj inteligentních plastů. To je otázka, které by se také dalo lépe recyklovat. A pas výrobku, kde by na základě určitého kódu bylo možné zjistit složení tohoto výrobku. Je to věc, která je spolehlivá, je realistická. To jsou otázky, které mě trápí a jsme velmi zklamáni, protože skutečně nepostupujeme ku předu v této věci. Čas běží a znečištění narůstá mezi tím. Děkuji. Pan Damesmaker. Děkuji. V první řadě děkuji panelistům, odborníkům za jejich prezentace. Já i můj tým eh, děláme maximum pro to, abychom předložili eh, návrh zprávy. Děkuji také komisi. Myslíme si, že tato strategie je skvělým krokem ku předu. Není to strategie proti plastům, to tady správně zaznělo, je to strategie, která má umožnit, abychom udržitelně přešli ke kruhovému hospodářství. Neměli bychom pouze hovořit o těch materiálech, měli bychom se zaměřit také na potřebu hledat nové modely spotřeby a produkce. Chytré kruhové modely, které e, pozmění hodnotový řetězec. A zde e, musíme propojit e, odpadové hospodářství, produktovou politiku a politiku v oblasti chemického průmyslu. Zajímalo by mě zejména, co řekne komise jaké praktické návrhy by mohli předložit. Za druhé, lidé mi často říkají, že musíme změnit chování spotřebitelů. Musíme je přivést k tomu, aby prostě začali konzumovat jinak. Ale to není jednoduché. Když se ale podíváte, jak vypadá reklama na každodenní úrovni, tak e, je vidět, že producentům se poměrně dobře daří měnit naše chování i způsob myšlení. Výrobci tedy na každodenní úrovni úrovni nás přesvědčují o tom, abychom koupili produkty, které dříve ani neexistovaly, které jsme vůbec nepotřebovali. Takže Eh, se jim daří eh, vytvořit tento pocit potřeby u spotřebitele. A vzhledem k tomu, že se jim to takhle dobře daří, možná bychom měli tlačit na to, abychom podpořili eh, nebo vyzvali výrobce, aby převzali za vlastní ty myšlenky kruhového hospodářství. To je třeba otázka, kterou bych, kterou bych rád položil paní Valrát. Vy také hovoříte o těch škodlivých látkách, které jsou obsaženy v plastech. V prezentaci jste hovořila o tom, eh, že bychom měli eh, zvažovat také možnosti chemické recyklace. Zároveň ale zdůrazňujete, že eh, vlastně takhle. Na jedné straně je možné, že to uvolní škodliviny, na druhé straně je možné, že nám to pomůže přijít ku předu. Eh, asi se to pojí s dalším tématem, o kterém jsme hovořili, a to jsou inovace. Do kterých oblastí byste prioritu, eh, dali jako prioritu investice, tak abychom zajistili, že ta strategie bude úspěšná? Paní Ok? Moment. Eh, a tak for komisionens udspil. Jeg mhm. Dobré odpoledne. Děkuji odborníkům, děkuji komisi za, při, za přítomnost. Já mám otázku, na, která se zase vztahuje na směrnice o plastových taškách, kterou jsme přijali v roce 2015. Ráda bych věděla, zda komise chce jasně zakázat oktoplasty máme zprávu, která jasně říká, že to je horší než cokoliv jiného. Oxy eh, degradable, to znamená, že se to vlastně rozloží na malé kousky a potom to tam jenom leží, nedá se s tím nic jiného dělat. Vzniknou z toho právě ty mikroplasty, které jsou obrovsky nebezpečné a eh, měli bychom se bát toho, že Eh, třeba v zemědělství se to používá pro pokrývání jahod. Ono je to velmi eh, praktické. Pokryjete tím ty jahody, ty keříčky, ono to úplně zmizí ale dostane se to do půdy v těch malých kouscích, eh, protože vy máte pocit, že to úplně zmizelo, ale ono to nezmizí, ono se to dostane do té půdy a mělo by to být tedy úplně zakázáno. A o co nám tedy jde? Jde nám taky o plasty na jedno použití a hlavně tedy jejich prevence. To je určitě první, druhá i třetí priorita. Prevence, prevence, prevence. Stejně tak, jako když hovoříme o plastových taškách. Můžeme udělat hodně. Co by pomohlo prevenci používání plastů. Můžeme mít um, vratné plastové lahve, za které se platí záloha nebo můžeme zajistit, že máme vodu vždy k dispozici v nějakých fontánkách a lidé budou využívat tyto fontánky a ne plastové lahve. Takže řekněme ne plastovým, eh, plastům na jedno použití. A, protože jinak eh, skončíme tak, že budeme mít vždycky plasty, které eh, budou vyhozeny do přírody. Měli bychom to prostě maximálně omezit já nevěřím na nějaké dobrovolné dohody. Průmysl řekne dobrá, ale to nestačí. Potřebujeme jasné požadavky. A konečně, ty plastové tašky. Potřebujeme vůbec být schopni propočítat, kolik takových plastových tašek se je v oběhu v Dánsku. Máme vládu, která v podstatě úplně vzdala jakoukoliv environmentální agendu, zrušili ministerstvo životního prostředí a nic teď s těmito věcmi nedělají. A myslím si, že by stálo za to, kdyby tedy komise to propočítala. Mm, určitě jsme měli ty výpočty mít už před lety, abychom eh, právě mohli dobře argumentovat eh, tí, proti lidem v Dánsku, konkrétně třeba, kteří říkají, že tady není žádný problém. Zaměření tedy na plasty na jedno využití, to je obrovsky důležité. Potřebujeme nějaké jasné nástroje. Děkuji. Děkuji. Nyní paní McGuinness. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, nebyla jsem tady na prezentace, ale chtěla jsem se zapojit do této debaty oblastech. Za prvé, když jsem letěla do, Bru- do Bruselu, tak mě zaujalo, že právě eh, během letu jsem měla plastový eh, kelímek, eh, plastový příbor, potom jsem měla obal z plastu na mléko i na cukr. Takže tolik plastu jenom já jsem spotřebovala za jeden let do Bruselu. My chceme omezit množství plastu, ale v některých eh, případech se to využívá pro uh, uchování trvanlivosti produktů. A my zase na druhou stranu nechceme plítvat um, tím jídlem, chceme, aby bylo trvanlivé uh, delší dobu, takže zase to, jde, to nastáhne jiným směrem. Já se velmi snažím recyklovat úplně všechno, ale někdy u plastu to prostě vzdám, protože ani nevím, který plast je recyklovatelný, který nikoli. E, často ten e, plast e, recykluji, tedy umývám, aby to nebylo špinavé, ale pak si říkám, jestli vůbec neplýtvám vodou na něco, co potom se stejně recyklovat nebude. Takže tohle to jsou všechno věci, kterým se musíme věnovat. A snížení spotřeby plastů, na to bychom se měli zaměřit zejména tedy v zemědělství. Ono vlastně se to hodně používá při, při obhospodařování tedy plodin, ale neměli bychom přijít na, ně, na něco, co by je nahradilo ty plasty. A když se potom eh, posuneme k bioekonomice, což je součást toho kruhového hospodářství, to by bylo určitě řešením řady našich problémů řada z vás si dělá už starosti ohledně toho, že nedochází k rychlejšímu pokroku. Ale vzhledem k tomu e, čínskému rozhodnutí navíc máme e, vysoké povědomí o tomto tématu. Já pocházím z Irska a Irsko bohužel je největším e, uživatelem plastů na hlavu tedy obyvatelstva. A to povědomí určitě nám, to zvýšení povědomí pro nás je jedině dobré. Děkuji. Tím uzavíráme řečnický seznam a nyní se obracím ještě jednou na komisi a na zúčastněné strany, aby odpověděli. Nejprve Tedy vezmu to ve stejném pořadí. jako na začátku. Nejprve dám tedy slovo paní Valrát. Děkuji. Ehm, mám tady hodně otázek, na které musím zodpovědět. Byla tady celá série otázek o um, bioplastech a o tom, zda přispějí ke zlepšení způsobu, jak využíváme plasty. Já si myslím, že tady musíme jasně rozlišit mezi slovy biodegradable a bioplasty. To znamená plasty, které vznikají z ekologických eh, materiálů. Nebo eh, ty nejsou nutně biodegradable. Ale proč biomasu můžeme použít pro výrobu produktů, které jsou podobné plastům, které se vyrábí v, z petrochemických prekursorů. Takže ono to není nutné řešení. Eh, máme celou sérii těchto eh, procesů eh, Určitě by bylo dobré, bylo by jasně použitelné, kdybychom měli tedy takovéto eh, plasty, které by se rozkládaly biologicky. Ale kdybychom to nahradili jinými plasty, Eh, jak už tady zaznělo, eh, důležité je v první řadě řádně sebrat a rozstřídit eh, plastový odpad, protože tady samozřejmě, kdyby ten biologicky rozložitelný plast se smíchal se zbylým plastem, tak <laughs> to by zase zkomplikovalo způsob, jak by se to celé recyklovalo. Takže to třídění je velmi důležité. Tady nemám eh, nějaké hotové řešení, eh, musíme ještě se tomu dále věnovat ve výzkumu a to potom dále ovlivní naše eh, rozhodování. Hodně jste hovořili o škodlivých toxických látkách, které jsou v plastech. Ve své prezentaci jsem zdůraznila, že toxické látky, které se nachází v plastech, můžeme eh, neutralizovat prostřednictvím chemického, eh, chemické recyklace. Existují způsoby, jak odstranit ty nejtoxič, nej, nejvíce škodlivé látky, nejvíce jedovaté látky. Eh, potom Máme termoset eh, plasty, eh, říká se, že tam jsou tedy velmi toxické látky. A potom máme jiné chemické problémy, jako molymery, které by se potom mohly použít v eh, celém řetězci. To by mohlo být zase součástí řešení do budoucna. Ehm, Eh, to by nám zase pomohlo odstranit SVHC, to jsou tedy další eh, toxické látky, ale vyžadovalo by to určitě další inovace. Skvělá věc, kterou jsme, které už jsme dosáhli eh, prostřednictvím pilotního projektu na malé úrovni, a teď je potřeba, abychom to tedy rozšířili na větší měřítko, ale určitě by to by tedy vyžadovalo mm, poměrně velké investice. Jak bychom měli investovat do inovací? Chemické recyklování by mělo být jasnou prioritou. Ještě se znovu vracím k těm SVHC. Přítomnost vysoce toxických látek neznamená, že um, není možná recyklace vždycky je důležité eh, vycházet z přístupu, který nejprve vyhodnotí rizika pro eh, osoby a životní prostředí. Recyklované plasty se mohou znovu využít. Můžeme prokázat, že riziko je zanedbatelné, že tam jsou jasné ekonomické výhody. A v těchto případech je určitě výhodné plasty recyklovat. Směrnice REACH o tom eh, hovoří velmi jasně. Eh, tato směrnice je <clears throat> velmi moderní, eh, která vychází právě z hodnocení rizik i dopadu. A to je velmi důležité pro to, abychom se rozhodli, kdy je výhodné materiály recyklovat bylo poskytnuto tedy, byly poskytnuty autorizace pro to, aby se tohle dělalo. Díky vědeckému výkonu, eh, eh, výzkumu bychom to mohli rozšířit na ještě další materiály nad rámec těch, které se recyklují už dnes. Eh, pak tady byla otázka o, materi- o pasech pro materiály, jestli je to realistický návrh. Tahle ta obava o kvalitě recyklování, tady určitě potřebujeme dobrou komunikaci eh, v celém řetězci, vlastně, která se dostane, ta komunikace až k konečnému uživateli, ke spotřebiteli. Připomínám, eh, po 10-15 letech se plastové produkty často dostanou tedy eh, do Eh, odpadu a potom je důležité vědět, jestli obsahují toxické látky či nikoli. Nejsme přesvědčeni o tom, že ten pas pro materiály by byl ideálním řešením. Spíše by bylo lepším řešením moderní technologie. Hodně se pracuje na takzvané blockchain technology, to by mohlo být řešením. Mohli bychom tedy investovat do inovací, abychom ustanovili, co je možné pro zaručení eh, toho, že tedy i nadále se bude investovat do recyklace. A nyní předám slovo o kolegům. Madame Priestland. Paní Priestland. Děkuji. Děkuji za zajímavé otázky poslanců. Chtěla bych se vyjádřit k mikroplastům prostě mikroplasty, když se ocitnou v oceánu, tak není možné je z něj dostat. Eh, dostanou se do sedimentu na dně a budu... neznamená to, že končí jejich dopad. Mikroplasty v sedimentech mění charakter sedimentu a to má dopad na biologická společenství, která tam žijí. Takže jediná cesta je prostě zabránit jejich pronikání do oceánu v první řadě pro biorozložitelné plasty existují normy pro biorozložitelné plasty v moři, jsou to nové normy a je to norma, která souvisí s rozložením v, na, v mořském prostředí. Tedy pokud se tento produkt dostane na suchou zem nebo do sladké vody, tak prostě není, se nerozloží. Pro nás je to oblast, kde postupem velmi obezřetně jsme znepokojeni snahou považovat plasty za běžné znečištění moře a je třeba, aby komunikace byla velmi pečlivá, co se týče jejich sběru na konci životního cyklu. Chtěla bych hovořit o tom, jak měříme udržitelnost. Hovořili jsme ve velkém rozsahu o udržitelných materiálech a udržitelnost je zcela odlišná pro jedno každého z nás. Když hovoříme o udržitelnosti, musíme do toho také zapracovat běžné systémy řešení odpadu a to je třeba integrovat do našich úvah a vypočítávat, které materiály budeme používat. Platí to také pro různé formy zacházení. Některé formy recyklace, i když jsou možné, nebudou udržitelné z hlediska životního prostředí, když se podíváme na spotřebu energie nebo na další zdroje. Nemyslíme si, že recyklace je řešením pro všechno a neměli bychom se zabývat recyklací za každou cenu. Zejména pokud jde o chemickou recyklaci, pyrolízu a podobné formy recyklace, které jsou energeticky náročné. Hodně jsme hovořili o změně chování spotřebitelů. Jak zmínil jeden poslanec, měli jsme tu dlouhodobé kampaně, které oslovili obyvatelstvo, ale měli bychom nabízet jednodušší řešení. Většina lidí se chce rozhodovat správně, pokud mají tu, tu možnost k dispozici. A chceme poskytnout systémy obnoveného používání. Pokud zde existují zálohované lahve, tak lidé budou vracet lahve se zálohou a dochází k, v těchto zemích dochází k významnému poklesu láví, které se dostávají do životního prostředí. Takže je tu snaha se vracet ke klasickým lávím. Malé poplatky mají velmi rychlý dramatický dopad. Viděli jsme to u směrnice o plastových taškách a platí to i o dalších plastových výrobcích také zejména pokud jde o restaurace, kdy vlastně si neobjednáváte jídlo sebou, ale jíte přímo v restauraci a tím ušetříte i plasty. Snížení používání plastu je priorita absolutním slova smyslu. Pokud hovoříme o kumulaci v, moř, v mořích, musíme přemýšlet o tom, jak požíváme ten materiál a jak je třeba aby ty aplikace mohly být znovu používány a potom lehce recyklovány. Víme, v Americe se investuje do 264 nových výrobních zařízení na plasty. A tyto investice by mohly zvýšit produkci plastu o jednu třetinu na konci tohoto roku. Takže to je skutečně znepokojivé. A je třeba, aby Evropa ukázala cestu, že to s plastem jde dělat jinak a že existují i aplikace a použití, kde to bude mít tedy pozitivní dopad na životní prostředí a na klima. Děkuji. Paní Van Gerüve. Děkuji mnohokrát. Tolik otázek a problémů, které jsem zde slyšela. Chtěla bych začít významem tím, že se budeme zabývat oběhovou ekonomikou, která má za cíl zvýšit efektivní využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů na jedné straně a také vyřešit otázku odpadu. Hovořím o mikro, slyším o mikroplastech nebo o udržitelných alternativách. A tím, že se to směšuje, tak je velmi těžké poskytnout řešení. Já bych chtěl zvýšit tu cirkularitu v oběhovém hospodářství. Když jsme slyšeli, že oběhové hospodářství nevyřeší problém odpadu, ale že to zvýší efektivitu zdrojů, abychom využívali inteligentněji naše zdroje, tak to platí pro plasty. Ale je třeba k tomu doplnit ještě snížení skleníkových plynů. Jedna z prvních věcí, které jsem slyšel, nemůžeme nahradit plasty alternativními materiály. Proč máme plasty? Jako každý jiný materiál je to proto, že je to proto, že společnost požaduje výrobu takových výrobků a materi- z materiálu. anebo z toho alespoň myslí. A nedávná studie firmou Trukost vypočítala dopad na životní prostředí, pokud nahradíme plasty jiným materiálem, tak by to zvýšilo cenu pro životní prostředí. Takže představou, že nahradíme plasty a zvýšíme tím efektivitu z hlediska zdrojů, tak to skutečné řešení není. Je třeba zvýšit tedy tu cirkularitu a snížit emise skleníkových plynů. A náš průmysl to skutečně myslí vážně. My jsme skutečně optimalizovali tu prevenci. My jsme optimalizovali a snížili tvorbu odpadu, abychom balili zboží do méně plastů a abychom toto poskytli za bezpečných podmínek občanům, za hygienických podmínek také. A tím jsme obrovským způsobem snížili spotřebu plastu, a není musíme zvýšit recyklaci a ob obnovené opětovné používání na konci životního cyklu. A dostávám se k poznámce, že lahev, která byla vyrobená jako nerecyklovatelná, a to nesouvisí s tím plastem. Ta lahev je, a vidím, že dostáváme, že máme zde vodu, která je vysoce hygienická, ale tato lahev v první řadě je z PT plastu a proč je PET nejrecyklovanějším plastem? Protože jsme schopni dosáhnout kvalitní třídění. A pokud zeptáme Demes, pana Demesnoka, kde jsou priority krátkodobě, je třeba zajistit, že všechny obaly jsou schromažďovány a je třeba zlepšit systém sběru a třídění. A je třeba, abychom měli více kvalitních recyklovaných obalů z plastu. A na, na tom je možné odvést velký objem práce. A je to skutečně recyklovatelné, takže řada plastu je recyklovatelná, ale je třeba se zabývat tím předmětem. Jak můžeme vyrábět jinak? A vždy odkazuje na ekodesign s materiály a tak se zvýší recyklovatelnost. A tím zvýšíme oběhovost, cirkularitu, udržitelné používání a výrobu. A teď se musíme soustředit na další oblast. Musíme zvýšit cirkularitu, efektivitu využití zdrojů, ale máme tu také otázku odpadu. Nesmíme to směšovat. Otázka odpadu a jeden z první, který znečišťuje životí, životní prostředí, je to víčko. Lidé to vyhazují. Je možné ho schovat, ale a já jsem už viděla koncepty, kdy vlastně víčko, které vlastně zůstává na lahvi a není možné ho tak lehce ztratit. Takže je třeba, aby ta víčka zůstává na lahvi a takto bychom měli pomoci průmyslu a výrobě plastu, aby nebyly, nebyla zbytečně demonizována. Slyšel jsem, že je třeba zrušit eh, veškeré plastové obaly. Proč? Hluboce zmražené zboží. Zelenina. Já jsem strašně ráda, že když přijdu domů, že mám zeleninu, která je zabalena do plastu, protože potřebuji je třeba, aby hluboce zmražená zelenina byla zdravá, kvalitní, chutná a když shromážím tyto plasty, tak ty plasty jsou dokonale recyklovatelné a jsou na jedno použití. Takže nesměšujme plasty na jedno použití a s veškerými odpady. A soustřeďme se na problematiku, kde jsme schopni nalézt řešení. To tady slyším často, když se to všechno semele dohromady a bioplasty také zlepšují cirkularitu, přinášejí řešení a výroba plastu a můžeme produkovat plasty z různých z odpadu, z dalších, z dalších zdrojů a také z obnovitelných krmiv. Takže to vše je v souladu s e, cíly zvýšit efektivitu a snížit emise. A to bychom měli uplatňovat, takže používejme vědu a fakta a měli bychom to nějakým způsobem dávat dohromady, abychom našli reálná řešení. A pak to byla ještě další otázka, která se týkala mikroplastů. A mikroplasty jsou těžko, je těžké je odstranit z životního prostředí a je zásadní, abychom se zabývali hlubokými příčinami. A opět je to prvek, který se dostává do oceánu a neměl by ty oceány znečišťovat, takže vše, co navrhujeme, tomu mělo zabránit. A opravdu to myslíme vážně a podporujeme výzkum a zúčastňujeme se práce s akademickou sférou a měli bychom lépe rozumět společnosti co způsobují mikroplasty v životním prostředí. Zatím nemáme důkazy o tom, že by to způsobovalo eh, zdravotní problémy, ale ve výzkumu pokračujeme. Ale důležité, že to nepatří do životního prostředí. Prostě plasty se nemají dostávat do životního prostředí a řada kroků by toto měla umožnit. Takže moje sdělení je, Jedna věc je zvýšit cirkularitu a efektivitu zdrojů, snížit emise a druhá věc je vyřešit problém odpadu. Ale když to spojíme dohromady, tak dospějeme k demonizaci plastu a to je pro společnost skutečný problém. Now, uh, Mr. Maki Matila. Děkuji, pan eh, Maki Matila. Děkuji. Myslím, že většina otázek už byla zodpovězená, ale já tady přece jen ještě do toho něco přinesu. Pokud jde o investice, myslím, že zatím není vlastně jediná nejlepší cesta, kam investovat. To znamená, cokoliv může přinést výsledek v rámci toho řetězce, tak je třeba zvážit. Byly tady dotazy ohledně spotřebitelů, a ano, spotřebitelé by měli mít možnost eh, zvolit si správně, ať už se jedná o recyklaci, opětné použití, prevence, cokoliv je dobré pro životní prostředí, je obvykle dobré i pro spotřebitele. Pokud tedy poskytujeme fakta a srozumitelná fakta. Co se týče mikroplastů, ano, myslím si, že potřebujeme další výzkum, aby se vymezilo, co je třeba prioritně udělat. Pokud se budou dělat nějaké kroky před výzkumem, tak nevím, jestli to povede k nějakému dobrému výsledku. Eh, odpady. Eh, sběr, eh, tříděný sběr, vzdělávání, osvěta, to je důležité. A k udržitelnosti bych řekl, že potřebujeme harmonizovaná kritéria, jinak to bude dále skutečně takové eh, záhadné a je, myslím si, že je třeba tento koncept zjednodušit. Děkuji. Děkuji vám všem. A na závěr ještě dám slovo panu Saudakasovi. Děkuji za velice zajímavou výměnu názorů. Ty aspekty tady už nejrůznější zmiňovali poslanci i zástupci průmyslu. Myslím si, že to byly všechno velice relevantní poznámky. Možná začnu něčím, co vyvolává největší pozornost, to je ta daň my jsme byli velice pečliví v v té strategii. Řekli jsme, že tady jsou možná daňová opatření a e, členové komise uvedli, jak to různě vnímají. My se tím tedy zabýváme, ale vzhledem k tomu, že je to opatrně řečeno velmi citlivé, tak nechceme navrhovat něco, co by bylo neprůchodné Budeme se tím samozřejmě zabývat, ale ano, diskuse o tom probíhá. Pak tady byl dotaz na dopady toho čínského zákazu a mohu potvrdit, že Čína skutečně ten zákaz realizuje více, než kdo očekával. A to pochopitelně narušuje obchod s odpadem, ale asi ho narušuje tak, že vlastně nám to otevírá oči a během let mi zástupci průmyslu a odpadového průmyslu řekli, že vždycky čelí mm, vlastně problému, jak e, vlastně dostat do rukou ten odpad, který opouští EU. No a teď vlastně ho tedy eh, dostanou zpět, ale musíme být připraveni to využít eh, nějakým dobrým způsobem a nejenom to prostě ničit nebo odvést na skládku. A to je právě ta fáze, kde budeme muset být velice eh, opatrní. Byla tady zmínka o spalování, to je druhá nejhorší cesta eh, likvidace odpadů, takže to rozhodně nepodporujeme. Spalování je dobré, když něco není recyklovatelné a je třeba ten materiál eh, zničit, protože to nepatří do hospodářského cyklu, ale mělo by to být spíše výjimečné. Také bych chtěl podpořit eh, tu otázku normalizace, to je samozřejmě problematická věc. Je tady otázka norem pro biologickou rozložitelnost, protože biologická rozložitelnost eh, znamená různé věci v různých zeměpisných eh, šířkách, v různých klimatických podmínkách. A vytvoření normy tedy je velice složité, složitější, než jsme si mysleli, ale stále v tom budeme pokračovat. To tež platí pro normy u eh, vlastně tříděného sběru plastů tak aby průmysl, který chce ty plasty dostat zpět do výroby, si byl jist, že je to skutečně eh, kvalitní druhotná surovina, a aby věděli, že když se to dostane zpátky do výroby, že ty výrobky budou bezpečné. A také ze stejných důvodů mohu rád říci, že, že mnozí z vás hovořili o chemické recyklaci. Spolu se strategií pro plasty jsme vydali ještě sdělení, které je asi tak stejně důležité, možná ho mnozí přehledli. To je sdělení o vzájemném působení mezi různými ustanoveními týkající se výrobků chemikálií a odpadů. Tam skutečně jsou praktické záležitosti, které, na které si stěžovaly naše podniky, naši operátoři. Říkali, že tam jsou prostě nedostatky nebo že se naopak něco překrývá a my to chceme řešit. Jeden příklad to jsou vlastně látky, které byly dříve povolené při výrobě plastů, ale už povolené nejsou. A co teď s nimi? když vlastně se z nich stane odpad. Chcete tento odpad vrátit do ekonomického cyklu, anebo ho dostat ven z toho cyklu? To jsou eh, věci, které musíme nějak vyřešit a proto jsem eh, rád, že mohu říci, že naše chemické právní předpisy, i když jsou velice přísné, tak jsou dobré v tom, že podporují inovaci a zajišťují, aby ty materiály byly dostatečně čisté, než se vrátí do ekonomiky. Budeme se tedy snažit hledat nějaká dobrá řešení. Pak tady byla OXO o rozložitelnost zmíněna. Já, my jsme se shodli s chemickou agenturou v Helsinkách, že budeme pracovat na možných omezeních v rámci REACH. Je to totiž rychlejší než nějaké nové rozhodnutí a je to možná přísnější, než co bychom udělali jinak. Já tedy věřím agentuře, že eh, bude skutečně jednat se skutečnou znalostí věci, až bude v této věci rozhodovat a že připraví něco velice eh, solidního. To tež platí pro mikroplasty, které jsou úmyslně dávány do výrobků. A i tady REACH může být velice rychlou a přísnou cestou. Mikroplasty, které se vyrábějí třeba v textilu nebo v rámci pelet, to je další problém, který je třeba řešit nějakou jinou cestou. Myslím, že to jsou takové hlavní aspekty, které jsem tady chtěl komentovat a děkuji za velice obohacující diskusy. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem. Ta rozprava vlastně teprve začíná. Takže eh, určitě v ní budeme pokračovat na dalších schůzích. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným, zástupcům zúčastněných stran, všem kolegům za to, že jste přišli. A tím jsme dospěli na závěr dnešního jednání. Uvidíme se příští den v pondělí ve tři odpoledne. Um. Ještě připomínám, že bude veřejné slyšení společně s výborem PETY o endokrinních disruptorech a to bude ve čtvrtek. No, ne?